Okay, let's start, dear colleagues. I, sub I submit the following changes for your approval. The vote shall be postponed. Navrhuji následující změny. Hlasování se přesouvá z 13. září na 15. září 5.15. Eh, Společné slyšení 15. září eh, bude eh, prodlouženo do 13.00 bod 26 o strategii integrace Romů 2015 bude odložen na další schůzi výboru LIBE. Bod 27 a 29 o automatické výměně dat, e, pokud jde o daktyloskopická data ve Švédsku, Belgii a Polsku, začne e, ve 4.50 bod 30 o VIS, tedy prezentace návrhu zprávy. K tomu byla přidána prezentace rady a začne to v 5 hodin. Bod 31 tedy smlou, dohoda mezi EU a USA, ta přijde na řadu v 5.25 do 18.00 a pak bude následovat mimořádná schůze koordinátorů v 6 v 18.00 a bude to probíhat e, in kamera. E, pokud nejsou žádné námitky, e, pak je pořad jednání schválen v této podobě. Tak vážení kolegové, prosím, vezměte na vědomí, že tlumočení do chorvačtiny a gaelštiny není bohužel k dispozici během dnešního zasedání. A nyní schválení doporučení koordinátorů jmenování zpravodajů. Pan Timothy Kirkhope z ECR byl jmenován zpravodajem pro zprávu e, přístup ke konzultaci vízového informačního systému e, pověřenými úřady členských států a Europolem za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických činů a dalších závažných trestných činů. Paní Monika Flašíková-Beňová eh, byla nominována zpravodajkou pro tři následující zprávy. Automatická výměna dat, pokud jde o daktyloskopická data ve Švédsku, automatická výměna dat, pokud jde o daktyloskopická data v Belgii a automatická výměna dat, pokud jde o daktyloskopická data v Polsku. Seznam doporučení koordinátorů eh, je zahrnut v podkladech k dnešní schůzi. Schvaluje výbor tato doporučení koordinátorů? Dobře, děkuji. Nyní je zapotřebí schválit eh, zápis z jednání eh, z 8. ledna, 5. února, 23. 24. února a 26. února. Nejsou-li žádné námitky, jsou tyto zápisy schváleny. Tak, nyní to máme bod číslo 4, 5, 6 a 7. Vážení kolegové, eh, Tyto body pořadu jednání eh, jsou tvořeny prezentací komise a rady a eh, rozpravou o návrzích zpráv pro čtyři nelegislativní návrhy o tom, zda mají nové psychoaktivní látky podléhat kontrolním opatřením. Eh, lhůta pro tříměsíční konzultace začíná dnem po přijetí dopisu v parlamentu a tudíž končí 7. Eh, října. Vzhledem k naléhavosti tématu koordinátoři Libe se rozhodli eh, pracovat pouze anglicky na své schůzi 7. září. Eh, nyní dám slovo radě a komisi, aby představila všechny čtyři návrhy a poté zpravodajům, aby představili své návrhy zpráv. Takže pan Matěj Goner jménem lucemburského předsednictví má nyní slovo. Thank you. Distinguished members of the... Děkuji, vážené poslankyně, vážení, vážení poslanci z soudního rozhodnutí 2015 z Evropského soudu vyplývá, že je třeba konsultovat Evropský parlament předtím, než budou eh, přijaty eh, návrhy které se eh, týkají vašeho dnešního jednání. A abychom se vyrovnali s požadavky tohoto rozhodnutí, tak podle nového postupu, tak jak ho stanovil soudní dvůr, začala pracovat eh, horizontální pracovní skupina. A návrhy eh, prováděcích rozhodnutí byly předloženy Evropskému parlamentu a příslušným výborům. A eh, cílem těchto čtyř návrhů prováděcích rozhodnutí je, jak jistě tušíte, omezení eh, nebezpečných látek. Skutečné nebezpečí eh, spočívá v tom, že se jedná v převážně o legální eh, látky, které jsou prostřednictvím běžných dostupných obchodních míst velmi snadno dostupné. A jejich následky jsou e, často zatím ještě neproskoumány a představují velké výzvy k bezpečnosti zdraví. Takže tady jsou e, konkrétní e, konkrétní, konkrétní nebezpečí těchto čtyř látek, které navrhujeme zakázat. Takže nejprve se jedná o látku, která již byla příčinou 21 úmrtí. Tato látka také nemá žádnou lékařskou hodnotu. Ta druhá 5.2 a již byla spojena s alespoň 24 úmrtími a opět nemá žádné známé lékařské e, užití. A návrh e, se týká ještě eh, látky 25 ABM a příslušných dalších látek podle podkladů, které byly opět spojeny s řadou e, smrtelných e, nehod. A tyto doložili alespoň osm členských států. Co se týče tedy e, těchto e, návrhů, které se týkají příslušného návrhu rozhodnutí rady, je třeba ještě říct, že látka 4.4 DMA e, byla spojena s alespoň 31 umrtími napříč členskými státy a Podobně tomu je s další látkou. Tady bych chtěl zdůraznit, že všechny nové psychotropní látky, které jsou předmětem těchto rozhod- návrhů rozhodnutí, eh, mají eh, velmi eh, negativní dopad, který by byl ještě širší, pokud by se o nich více vědělo. Jsou tady také k dispozici zprávy o hodnocení rizik a ty obsahují dostatečné odůvodnění pro to, aby se tyto látky staly předmětem kontrolních opatření tak napříč Evropskou unii, tak jak je stanovuje návrh eh, usnesení. Předsednictví rady je přesvědčeno, že Evropský parlament sdílí eh, na tyto postoje nástroje a že by tyto e, látky měly být předmětem kontrolních opatření a že příslušné návrhy budou moci být přijaty v co nejkratší lhůtě. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. A teď paní Mata jménem komise. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte pár připomínek které se týkají velice komplexního vysvětlení, které podal zástupce předsednictví. Proč jsme předložili návrh je to proto, že tyto nové látky již byly spojeny s celou řadou e, smrtelných e, nehod v řadě členských států. Představují potenciál k dalšímu rozšíření napříč Unii a v celé řadě případů jsou vnímány jako alternativy k nezákonným psychotropním látkám. Jsou prodávány na ulicích a rovněž řada z nich prostřednictvím internetu. Žádná z těchto látek, jak víme, nemá e, žádný lékařský pozitivní účinek, takže tak, eh, jak tady je rozhodnutí Rady 2005-87, chceme postupovat eh, i eh, cestou implementace závěrů příslušných studií o rizicích. Komise tehdy i teď se domnívá, že je tady důvod pro to, aby existoval celounijní zákaz a proto vzhledem ke všem rizikům, které těchto osm látek představuje, se domníváme, že je velice důležité, abychom konali. Děkuji za pozornost. Předsedkyně, děkuji vám. A teď eh, pan zpravodaj k oběma zprávám eh, 2013 0021 a 2014. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl stručně předložit eh, pár připomínek k dvěma zprávám eh, k těmto, eh, tomuto rozhodnutí. Jedná se tedy o kontrolní opatření. V obou případech se tady jedná o to, že Evropský parlament musí být konzultován. První rozhodnutí 2014 o 14 se týká dvou látek. Já bych v tomto směru dal jejich jména 4.4 e, DMR a MG45. Obě tyto látky byly hodnoceny vědeckým, e, e, vědeckým výborem a zpráva k první z těchto látek byla předložena komisi a radě 19. září 2014. A následně došlo eh, k tomu, že bylo detekováno 31 smrtí v členských státech mezi červnem 2013 a červnem 2014 Zároveň se nedá hovořit o tom, že by látky měly nějaké užití, jak lékařské, tak veterinární. Pak je tady další látka v této zprávě, to je 45. Zpráva byla předložena komise 6. října 2014 a v tomto případě bylo registrováno 28 smrtí mezi listopadem 2013 a červencem 2014. I v tomto případě se nejedná o látku, která by mohla být využita jak v zdravotní péči, tak ve veterinární péči napříč Unii. Víme, jaká je úmluva o, o, OSN o narkotických látkách a psychotropních látkách tyto látky nejsou e, předmětem šetření OSN a jeho systému a žádné takové hodnocení není plánováno, což je také podmínkou pro to, aby došlo k regulaci v rámci unijního systému. Jelikož u obou látek bylo prokázáno, že jsou nebezpečné, a vzhledem k tomu, že tady všechny podmínky eh, pro následné kroky byly uspokojeny, tak eh, doporučuji přijetí tohoto rozhodnutí. Otázkou je, proč tak činíme tak pozdě, rok poté, co už jsme měli k dispozici ověřené závěry, že se jedná o látky nebezpečné. V této souvislosti bychom si měli připomenout, že rovněž pracujeme na novém systému, který umožní dočasné e, e, zákazy E, látek, to znamená okamžitě poté, co dojde, pro, e, co dojde k prvnímu e, jejich hodnocení. To znamená, že bude možné je zrušit mnohem dříve než rok po hodnocení. Toto je rozhodnutí, které bylo přijato v dubnu 2014, ale rada stále ještě na tomto E, tématu pracuje bez viditelných výsledků, takže já bych tady apeloval na lucemburské předsednictví, aby zrychlilo práci v této oblasti. Zároveň ovšem pokrok je nezadržitelný. Stále nové a nové látky jsou e, vlastně vynalézány a e, dochází k novým a novým obětem a tady už opravdu nemůžeme ztrácet čas Druhá zpráva, o které bych vás chtěl dnes informovat, se týká zprávy o e, do e, návrhu rozhodnutí e, kláce amfetamin. Jedná se o věc, která je předmětem konzultačního postupu. Tady zase byla zpráva již předložena komisi 29. Eh, listopadu 2012. Tato látka byla detekována v 15 členských státech, došlo k registrování 21 úmrtí v členských státech. Tato látka je velice toxická a existují důkazy, že tady je vyšší riziko, pokud je tato látka užívána ještě v kombinaci s dalšími látkami opět nemá žádné lékařské užití ani veterinární užití, podobně jako předchozí dvě látky. Není předmětem e, nějakého šetření e, orgány OSN, takže v tom případě my opět musíme být aktivní. Je tady rozhodnutí 129 z roku 2013, které bylo ještě podepřeno rozhodnutím Evropského soudu. A rozhodnutí e, soudu e, stanovuje, že e, rada musí konzultovat parlament e, předtím, než rozhodne e, v takovýchto e, věcech a to se právě teď děje a zatím žádná rozhodnutí nebudou eh, přijata, dokud nebude eh, schváleno to, tento návrh rozhodnutí. Takže jdeme bezpečnou cestou. Takže jde o to, aby látka byla pod kontrolou. A eh, samozřejmě budeme rádi a doporučujeme, aby byl tento návrh rozhodnutí schválen. Děkuji také komisi za spolupráci. Předsedkyně. A teď je na řadě paní Teresa Jiménez. Prosím, máte slovo. Eh, <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat, chtěla bych poděkovat komisi a také panu Bonimu za jejich vystoupení a také zástupci předsednické země. Eh, pan Bony některé věci už řekl, které bych mohla opakovat také, ale nemá smysl, abych je opakovala. Důležité je, že parlament je informován radou eh, o těchto nových psychoaktivních látkách, eh, psychotropních látkách. E, nejsou tady žádné pozměňovací návrhy k návrhu rady. E, tyto nové látky je třeba podrobit kontrole v celé Evropské unii, protože e, je třeba odstranit všechny překážky, které brání a aplikování eh, této, tohoto opatření a je třeba chránit spotřebitele před nebezpečími takovýchto látek. Prv, já předkládám dvě zprávy nebo referuji o dvou zprávách. První zpráva se týká 25 INBOM a druhá látka je AH 7921. Třetí látka je MDPV. Ve třech členských státech byly zaregistrovány čtyři úmrtí spojené s těmi 25 INBOM. Ve čtyřech státech eh, byly velice závažné eh, ublížení na zdraví, 32 eh, případů intoxikace, nikoli ovšem s úmrtím. E, a to následkem požívání tohoto e, nového nebo této nové psychotropní látky. E, další dopady by mohly být ještě velice vážné. 22 zemí plus Norsko. Evropské observatoři pro drogy um, uvedlo, že zjistili přítomnost 25 INBOM. A když hovoříme o AH 7221, tady je velice těžké eh, přesně stanovit konkrétní dopady této látky, ale podle eh, zpráv spotřebitelských organizací se ukazuje, že tato látka eh, má velice podobné účinky jako klasické opiáty. A nakonec MDPV je látka, která byla pozorována Ehm, s podobnými účinky jako metafetamin a ehm, drogy. Ehm, v roce 2013 bylo zaznamenáno 108 případů úmrtí v osmi členských státech. Druhá zpráva se týká látky 5,2 aminopropyl indol. Eh, informace a údaje o této látce ukazují, že může způsobit eh, velice nepříjemné úkazy, jako je tachykardie a může způsobit eh, třes a velké rozrušení. Observatoř pro drogy v EU i Europol pozorovali takovéto případy u této látky. Všechny tyto látky jsou považovány za eh, suspektní a také velice potenciálně nebezpečné. A proto výbor LIBE eh, chce hm, schválit doporučení, aby se prováděly kontroly těchto látek. Ze 17. do 17. září je možné podávat eh, pozměvací návrhy. Na plenárním zasedání se bude hlasovat 5. až 8. října se Štrasburku. Já myslím, že s panem Bonem také sdílím velké eh, zneklidnění tváří v tváře těmto novým psychotropním látkám a e, doporučuji také schválit tato opatření. Ano, opakuji, potřebujeme velice naléhavě e, takovýto systém kontroly, který by platil v EU, to znamená systém, který by umožnil členským státům pracovat společně tváří v tvář novým psychotropním nebezpečným látkám, aby mohly být tyto látky zakázány co nejrychleji a co nejúčinněji. Eh, jednání mezi členskými státy by měla vést na právní základě eh, k přijetí eh, rychlých a účinných opatření. Je to v zájmu všech evropských občanů, protože nové psychotropní látky se velice snadno objevují v Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji. A nyní stínoví zpravodajové. Chtěli byste, prosím, vystoupit? Není tomu tak, nikdo se nehlásí. Možná rada nebo komise ne, přece jen prosím, pan Stevens. Oké, okay, dank u wel, voorzitter en collega's. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové, dámy a pánové. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za skvělou přípravu této zprávy a nemám příliš mnoho co dodat jménem své frakce. Pouze bych chtěla poděkovat za skvělou práci a těším se na další budoucí spolupráci. Děkuji. Já bych ještě chtěla oznámit, že lhuta pro pozměňovací návrhy pouze v angličtině je 17. září e, ve 12.00. Rozprava o pozměňovacích návrzích bude-li to nutné a e, hlasování ve výboru Libe je naplánováno na 22. září a hlasovat v plénu se bude na prvním říjnovém zasedání, tedy 5. až 8. října, nejpozději 7. října. A závěrem e, bych chtěla požádat radu a komisi, Eh, aby řekli něco závěrem, přejí si? Ne, dobře, v tom případě přejdeme na další část Vážení kolegové, dalším bodem pořadu jednání je prezentace zpravodajky paní Gabriel z EPP a týká se to eh, návrhu zpráv o eh, zrušení dohod o krátkodobých vízách, vízech s, devět, s devíti zeměmi, s pěti karibskými zeměmi, třemi azijsko-pacifickými a se spojenými arabskými emiráty. Loni v červenci eh, komise představila těchto devět dohod, které umožní bezvízové cestování občanů Evropské unie a těchto devíti zemí, a to po maximální dobu 90 dnů v jakémkoliv období o délce 180 dnů. E, jednání o zrušení víz byla zahájena na konci roku 2014 a dohody byly podepsány v květnu 2015 a zaslány Evropskému parlamentu k vyslovení souhlasu. Evropský parlament byl informován o předběžné aplikaci této dohody už e, počínaje tím podpisem. Nejprve dám slovo paní Gabriel a poté stínovým zpravodajům. Paní Gabriel. Paní Gabriel, zrovna máte slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za to malé spoždění. Vážené kolegyně a kolegové, mám to potěšení, že vám dnes mohu představit těch devět zpráv, která, které se týkají e, závěru vyjednávání o zrušení vízové povinnosti, a to konkrétně s Dominikou, e, s Vanuatu, s Trinidadem a Tobago, e, Grenadou, východním Timorem, svatou Lucií a Spojenými Arabskými Emiráty, ne, pardon, eh, svatým Vincentem a Grenadinami. Takže je, splněno, eh, je splněn soubor podmínek, eh, no, vyjednáváno bilaterálně a už teď vlastně můžeme hovořit o provizorním e, zrušení vízové povinnosti a my se máme teď vyjádřit k stálému zrušení. Chci tedy připomenout, že řízení neumožňuje předkládání pozměňovacích návrhů. Jde o to pouze e, jde o možnost pouze schválit či odmítnout návrhy zpráv. Takže kromě toho procesního aspektu důvodová zpráva mi umožňuje tady hodnotit dvě otázky. Za prvé eh, přidanou hodnotu takovéhoto opatření a za druhé úloha Evropského parlamentu při sjednávání těchto dohod. Nejprve ta přidaná hodnota, kterou jsem chtěla zdůraznit v důvodové zprávě. Tady jde o symbolické a politické významy těchto dohod, protože je to určitá uzavřená eh, etapa vývoje eh, vztahů s těmito zeměmi a zároveň je to také možnost, jak posílit politický dialog jak v oblasti demokracie, tak lidských práv. Eh, už teď se dá hovořit o tom, že jsme tady měli eh, možnost uzavřít eh, pracovní skupinu s Spojenými arabskými emiráty a v rámci těchto uzavřených dohod budeme mít další možnost, jak se zeměmi AKT postupovat cestou dialogu ohledně prioritních otázek, jako jsou zrušení trestu smrti či rovnost mezi muži a ženami. Za druhé budou mít tyto dohody výrazný ekonomický další e, aspekt e, pro obě strany. Zvýší se objem cestovního ruchu, zjednoduší se cestování pro případné investory a podnikatele. Za, prv, za třetí také zdůrazňuji e, absenci bezpečnostních rizik pro Evropskou unii. Tady se dá hovořit o velice nízkém počtu odmítnutí tohoto zrušení e, a ještě v posledních letech se to e, zmenšilo. E, Tobago je zrovna zemí, kde jsou již velmi dlouho v platnosti více vstupní víza. Tyto zprávy nám umožňují určité Eh, možnosti se věcmi zabývat, eh, připomín, eh, znášet připomínky a e, chtěla bych využít i přítomnosti komise, abychom dostali odpovědi na e, některé e, otázky uspokojivějšího charakteru. Zaprvé bych ráda, aby komise pravidelně informovala Evropský parlament o postupu jednání a o sledování uplatňování bilaterálních dohod. V této souvislosti bych ráda odpověď od komise, které by se vztahovala k písemné otázce, kterou jsme předložili a která se právě týká těchto aspektů. Ve, své, ve svých zprávách také zdůrazňují notnost i e, nadále po přijetí těchto e, zpráv e, důkladně e, respektovat e, Eh, dodržování lidských práv a dodržování rovnosti občanů eh, bez ohledu na jejich státní příslušnost a národnost. Chtěla bych také odmítnout praxi, která, odmí, eh, která vlastně umožňuje to předběžné zrušení víz, aniž by byl Evropský parlament konzultován. To zmenšuje naše pravomoci a my si myslíme, že brán, eh, obhajoba zájmů a práv občanů jsou naší věcí. Kdybychom byli eh, konzultováni v časnější fázi, tak bychom nepochybně mohli přispět eh, k zrychlenějšímu postupu a toto je věc, které bych chtěla výrazně trvat. Závěrem ještě chci poděkovat jak sekretariátu, tak kolegyním a kolegům, především stínovým zpravodajům za jejich příspěvek a to je tedy konec mého vstupního slova a pléduji, abychom rychle a kladně reagovali eh, při hlasování na tuto zprávu a abychom ji, tedy, abychom ji přijali s jejich celistvosti. Děkuji za pozornost. Předsedkyně, děkuji. A teď jsou na řadě stínoví zpravodajové. Vlastně ještě předtím komise. Prosím. Rada nebo komise? Dobře. Takže komise má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem sotva dosedl, takže nemám přesnou představu o tom, co řekl, řekla paní Gabriel. Její zprávy jsem ale četl, chci je přivítat, protože byly všechny pozitivní, takže já se těším, že parlament schválí eh, tyto dohody o zrušení vízové povinnosti. Já vím, že paní eh, zpravodajka učinila určitou připomínku ohledně eh, toho provizního e, té provizní implementace e, od dne podpisu. E, tady bych chtěl říct, že jsme vlastně šli cestou precedentu, který již představovali v roce 2009 obdobné dohody o zrušení vízové povinnosti a také jsme Eh, informovali tento výbor eh, dopisem mého ředitele z března letošního roku a v tom dopise informujeme parlament, že tyto eh, dohody také vstoupí v platnost dnem podpisu. Já vím, že je to trochu zvláštní, že parlament má schválit dohody, které již vlastně platí, ale zase jedná se o určitý precedent, který Eh, existuje a chci také eh, plédovat, eh, nebo zdůraznit to, že samotné dohody nejsou kontroverzní a nevyžadují nějaké další analýzy a rovněž také je zřejmé, že parlament již dal svůj souhlas s převodem těchto zemí na ten příslušný e, nový seznam ohledně implementace vízové povinnosti, takže doufám, že platnost e, o, či uvedení e, v platnost od doby podpisu není pro parlament problémem. Chtěl bych ještě jednou poděkovat paní Gabriel za tyto velmi pozitivní e, návrhy zpráv a do budoucna e, ještě e, předložíme parlamentu obdobné další dohody, které jsme projednávali ve stejném balíčku. Předsedkyně, děkuji. Předsednictví nepožádalo o slovo, ani žádný stínový zpravodaj si teď nechce vzít slovo, zdá se, a přece jenom. Prosím, paní kolegyně. Okay, thank you very much, Mr. President. Ano, děkuji, pane, paní předsedkyně a kolegyně a kolegové. Já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce. Bylo to hodně práce. Celkově se dá říci, že toto jsou dohody, které podporují kontakt mezi lidmi a zároveň představují další e, obchodní příležitosti a možnost zvýšení objemu cestovního ruchu a celkově e, širší a živější vazby, ekonomické vazby mezi Evropskou unii a těmito zeměmi e, takže zároveň to umožňuje, aby lidé z těchto zemí eh, dostali eh, krátkodobé výzum, které jim umožní cestovat mezi jednotlivými státy Unie. Souhlasíme s paní zpravodajkou v tom smyslu, že žádná z těch eh, předběžných dohod nepředstavuje bezpečnostní riziko pro šengenskou E, pro Schengen jako takový a co se týče mezi, dohody mezi Unií a Spojenými arabskými emiráty, tak my skutečně také doufáme, že toto je dohoda, která umožní zvýšit objem spolupráce, co se týče boje proti terorismu, klimatickým změnám a obchodování s lidmi a rovněž doufáme, že se bude dařit e, zlepšovat e, podmínky migrantů a podmínky v oblasti dodržování základních lidských práv, eh, včetně práva na svobodné vyjádření. Prosím, paní Gabriel. Eh, děkuji, já se omlouvám, akorát jsem dorazila, paní Gion. Eh, chci také poděkovat Marie eh, za výbornou, důkladnou práci, eh, práci, která vyžadovala celou řadu vyhledávání údajů, spolupráce se stínovými zpravodaji a tak dále. Já bych také chtěla podpořit přístup, který k celému tomu souboru zpráv zaujala. A jen několik bodů jich ještě ráda zdůraznila. K tomu, co už eh, bylo řečeno eh, ze strany paní Stevens, bych chtěla ještě dodat, že mně připadá, že u tohoto typu dohod můžeme říci, že jde především o pozbuzení, eh, podpoření mobility, má to také pozitivní dopad na ekonomiku, je to i velmi pozitivní humanitárně, protože to umožňuje navázat kulturní i sociální vztahy, umožňuje to navázat vyšší vazbu mezi příslušnými národy. A ještě z jiného hlediska bych chtěla říci, že je důležité, aby parlament mohl sledovat provádění těchto dohod. Um, hovoříme o tom v době, kdy uh, jsou tyto eh, zprávy vypracovávány a pak eh, se občas stane, že už pravidelně informováni nadále nejsme. Uh, důležité to je tím spíše, že alespoň v naší frakci si to myslíme a často je to zdůrazňováno, Můžeme tedy litovat, že schválení parlamentu eh, vlastně eh, probíhá až v době, kdy tyto dohody provizorně platí. To není příliš úctivé vůči parlamentu a jeho pravomocím, takže tady by bylo dobré pokročit z hlediska informovanosti dál. Chtěla bych také zdůraznit, potřebu mít eh, reciproční mechanismus a nemohu ukončit své vystoupení, které, jak slyšíte sami, je globálně pozitivní, aniž bych ještě zdůraznila, že pakliže jsou určité body, které dokazují, že Spojené Arabské Emiráty eh, mají snahu přiblížit se standardům EU. Eh, přece jen jsou ještě, abych tak řekla eufemisticky, dosti vzdáleni eh, to hodnotám z hlediska práv žen, lidských práv a mm, svobody slova a ještě tady musí udělat hodně. A Chtěla bych vyjádřit podporu tomuto postupu, ale také říci, že tady urč, pocituji určité frustrace z hlediska toho, jak se postupovalo. Děkuji. Ano, já bych chtěla eh, ještě požádat paní Gabriel, zda bych chtěla reagovat a shrnout celou tuto rozpravu. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych především poděkovat eh, stínovým zpravodajům a také kolegyni Stevenson. Chtěla bych poděkovat i komisi za mm, nástěn odpovědí, protože já také bych chtěla říci, že jsem eh, nevěděla, že už tady jsou určité precedenty eh, pro vytvoření takových postupů, které pak trvají a pokračují. A podporuji to, co řekla paní Geom, jakožto stínová zpravodajka. Parlament musí být informován a já to říkám a ještě to opakuji. Parlament tady není proto, aby vytvářel nějaké obstrukce nebo překážky na této cestě. Naopak je přece možné eh, postupovat rychle a to i ve zkrácených termínech, protože víme, jak důležité tyto dohody jsou. Ale přitom je i třeba respektovat smlouvy a respektovat povinnost informovat parlament. A tady bych také ještě chtěla upozornit, zmínit, že bychom chtěli mít dodatečné informace o tom, jak to vypadá s dalšími zeměmi. Já jsem řekla, je to 19 zemí, které byly takto eh, převedeny a je to Kolumbie například. Tady bychom nechtěli se ocitnout ve stejné situaci jako u těchto devíti zemí, o kterých diskutujeme dnes. Děkuji všem kolegům za práci, děkuji komisi za spolupráci a očekáváme další a pravidelnější informace, i když si myslím, že tady už máme dobrý základ spolupráce, kde budeme moci pokročit v této věci. Děkuji vám. Vážení kolegové, chtěla bych vás informovat, jaké jsou termíny 21. září pro pozměňovací návrhy ve 12 hodin schválení eh, u pozměňovacích návrhů, eh, tedy procedurálně připuštěných pozměňovacích návrhů. Takže děkuji. Ano, ano, můžeme začít. Vlastně jsme na vás čekali. Eh, vážení kolegové, teď přistoupíme k otázce vizového balíčku. Začneme vizovým kodexem a po výměně názoru na zprávu budeme pokračovat s takzvaným Touring Visa. Pane Lopezi, Aguilare, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Já jsem přišel vlastně dřív, než je bylo původně naplánováno a vidím, že to je velice vhod, protože jednání výboru Libe eh, pokračuje rychleji, než se čekalo. Takže já vám teď mohu na, předložit návrh zprávy eh, v případě recast of visa kodex, vizového kodexu, přepracování vizového kodexu. Na této otázce pracujeme eh, v naší zprávě, pokud jde o eh, takzvané touring víza, které budeme také předkládat dnes odpoledne. A celému tomuto souboru se říká dohromady vizový balíček. Chci poděkovat sekretariátu za eh, pomoc při práci na této zprávě. Eh, chci poděkovat také Taně Fejken z naší frakce, která Eh, pracovala na části eh, této zprávy. A teď už eh, přicházíme k prezentování celé zprávy jakožto výsledek velmi intenzivní práce, kde jsme se pokusili začlenit všechny vstupy stínových zpravodajů, ale také náměty dalších kolegů, kteří předložili pozměvací návrhy. Tím jsme zpracovali zhruba před měsícem návrh zprávy, ale také jsme zorganizovali slyšení, které proběhlo v tomto výboru. Eh, byla tady také celá řada sektorových setkání s nejrůznějšími partnery, zájmovými skupinami a dalšími zúčastněnými stranami, abychom dospěli k tomuto legislativnímu návrhu ehm, eh, a zpracovali celý návrh komise. Eh, také akademické sféry byly zapojeny do této diskuse, celá řada profesorů tady vyjádřila své názory. Vzhledem k tomu, jaké dopady má takováto legislativní legislativa na občany, včetně občanů třetích států a jak potom se v konzulárních sítích jednotlivých členských států aplikují tyto vizové kodexy. Proto nám připadalo důležité eh, zorganizovat také fact-finding mission, tedy takovou pozorovatelskou misi na eh, konzulátech eh, vně EU, abychom viděli, jak v praxi funguje celé, celý tento postup udělování, vůz, udělování víz, abychom mohli mít opravdu celostní přístup k této tematice. Nejdříve bych ještě chtěl říci, že filozofie, abych tak řekl, filozofie celého návrhu komise je adekvátní. Je v podstatě adekvátní. Snaží se eh, usnadnit vydávání víz a přitom aktualizovat eh, Evropský vizový kodex, opravit některé eh, problémy, které ve fungování byly v průběhu času zjištěny a také, aby eh, se lépe využíval eh, potenciál, který má tento vizový kodex, když se snažíme podporovat eh, kontakty mezi lidmi z EU a zbytku světa neboť všechny země světa jsou v podstatě velmi úzce propojeny. Důležité tedy je eh, považovat, požadovat mm, eh, respektování co nejvyšších eh, standardů obecně vzato a současně také umožnit legitimní pohyb občanů po našem území usnadnit celý proces získání víz. To je zásadní přístup a my zcela sdílíme tento přístup komise. Jde o to usnadnit, odlehčit celý ten eh, postup, celý ten proces získání víz. Ale přitom samozřejmě Eh, tady se vyžaduje, aby ta konkrétní osoba žadatele byla osobně přítomna, fyzicky přítomna eh, v okamžiku žádání eh, žádosti o výzum, abychom měli právní jistotu. Dále požadujeme snížení nebo zkrácení lhůt a využívání moderních technologií, to je elektronické postupy při vydání víza. Další komentář, který se týká bezpečnosti, a tady musím zcela zcela jasně říci. E, usnadnění vizového styku nemůžeme stotožňovat s nějakým nežádoucím um, uvolněním či nedodržením všech e, postupů nebo s nějakou nahodilostí postupu. Eh, chceme, aby vydávání víz bylo rychlé a účinné, ale k nahodile či ohrožující bezpečnost. Chceme, aby se plně eh, respektovala pravidla i postupy pro vydávání víz eh, celý ten postup podání žádosti a zpracování žádosti a případně vydání víza. Eh, teď bych se rád vyjádřil k některým pozměňovacích návrhů, které jsem některé přednesl já sám a které jsem schrnul vlastně jménem více kolegů, a které chceme předložit teď výboru, abychom řekli, jak by měl vypadat tento vizový kodex. Za prvé, pozměňovací návrhy eh, především spočívají v modernizaci celého postupu je přiměřené, aby existovalo elektronické, aby existoval elektronický spis se všemi eh, dodanými podpůrnými doklady, případně eh, článek 11 bod 2, některé mohou být vyplňovány i ručně. Konzuláty musí mít možnost přijímat eh, elektronické žádosti. Článek 8. 6.1. Pokud jde o lhůty, chceme posílit návrhy, ke kterým se měžuje ehm, celý návrh, a to ze 6 na 9 měsíců. Celé, eh, celé vlastně plánování cesty se vlastně takto prodlužuje, stále se o všechno plánuje s velkým předstihem a ehm, Jde o to, aby se vlastně i také rezervovaly eh, všechny služby spojené s cestou co nejdříve. Podporuji také eh, tady takzvané multiple entry visas, to znamená víza s opakovaným vstupem, vícečetným vstupem. To je nakonec výhodné jak pro žadatele, tak pro konzuláty a je důležité mm, rozšířit eh, celý informační systém o vízách VIS. podporuji také tedy eh, zvýhodnění nebo zdůraznění poskytování víz s výčetným vstupem, aby bylo možné eh, také flexibilně upravit tuto kategorii cestujících. Ti, kteří legálně eh, dříve použili eh, dvě víza nebo dvakrát vízum během 18 měsíců, pro takovéto osoby je vhodné použít eh, vízum s výčetnými vstupy. A pak je tady ještě jedna velmi citlivá a choulostivá otázka. Takzvaná humanitární viza. Vycházíme z toho, že tato, tento výraz, tato formulace Eh, vlastně neřeší ten, to, obrovské, to obrovskou výzvu, eh, které teď čelí Evropská unie s přílivem uprchlíků. Eh, toto je vlastně další doplňující cesta. A je to nicméně cesta, kterou musíme brát v úvahu, když se snažíme usnadnit bezpečný a legální přístup eh, do EU prostřednictvím šengenských víz pro osoby, které prchají před válkou a konfliktem. To je varianta, která by rozhodně měla být eh, zdůrazněna, důkladně promyšlena a také právně eh, propracována ošetřena. Důležité je, aby náš výbor to také zdůraznil a to i právě tváří v tvář tomu masivnímu přílivu pro uprchlíků. Je tady zapotřebí, aby existoval legální nástroj, kterým je právě toto humanitární výzum. A to by také e, zdůraznilo naši velice důležitou úlohu spolu legislatora když to neuděláme teď, kdy bychom to udělali? My v Evropské unii máme potřebu pootevřít okno a dát tady možnost humanitárního vizo, víza, které by také usnadnilo vydání takového víza a umožnilo legální přístup do EU pro takovéto osoby z tak trýzněných regionů jako e, ty, z kterých nyní odcházejí masivně taková množství uprchlíků. V tomto smyslu také minulý čtvrtek parlament schválil své usnesení, důležité usnesení o krizi uprchlíků tam se také výslovně hovořilo o tom, že i vizový kodex je třeba upravit, aby existovala možnost humanitárního viza, aby tady byla takováto inovace v evropském komunitárním právu. E, učinit příslušné kroky, aby se našel náležitý způsob, jak tuto věc e, zpracovat. Dále otázka e, otázka rodinných příslušníků z třetích zemí. <coughs> příslušník, příslušníků těch, kteří pobývají legálně v EU a žádají o vizum. Třeba eh, prarodiče, kteří chtějí navštívit eh, své vnuky a vnučky, případně rozvedené partnery z rozvedených manželství, kteří chtějí navštívit své děti a podobně. Vizový kodex tady má celé řady odmítnutí výzum, které, která nejsou opodstatněná. A směrnice o volném pohybu osob vlastně hovoří o těch příslušnících třetích států, kteří navštěvují své rodinné příslušníky žijící legálně v EU. Toto musí být zcela transparentně zpracováno a ve skutečnosti ovšem je celá řada zamítnutí žádostí o výzum zcela neudovodněných případů. Tady by bylo třeba mít určitý eh, uživatelský manuál, ne součást samotného kodexu, ale prostě manuál, který by odstranil taková, takové určité svévolné či nahodilé uplatňování pravidel. To se snažíme opravit a napravit. Podporujeme také návrh komise, aby se podpořili, posílili některá opatření z hlediska eh, postupu, pokud jde o umožnění eh, přístupu do konzulárních eh, zařízení. Je tady určité kritérium, které hovoří o tom, že o zamítnutí víza je třeba odůvodnit, je třeba zdůvodnit, je třeba vysvětlit, proč je a z jakého důvodu je žádost o vízum zamítnuta. To je v článku 18. A také se tady zvažují mechanismu opravného prostředku či stížnosti v administrativním postupu, aby to napravilo obraz, který vysílá Evropská unie do vnějšího světa a také to eh, vyžaduje mm, posílení webové stránky o šengenském vize. Aspoň ve všech jazycích by to mělo eh, být dostupné, to je v článku 45, ve šesti oficiálních jazycích Spojených národů by to mělo být. A nyní pokud jde o vnější, eh, využití vnějších služeb, vnějších podniků, vnějších partnerů, external service provider to znamená vlastně externalizace poskytování určitých služeb ano, tady z hlediska počtu žádostí o výzum, z hlediska fys- eh, rozpočtových je tady eh, taková možnost, ale nemělo by to být eh, pravidlem, protože tady hovoříme přece jen o informacích, které jsou soukromými informacemi, jsou tam osobní údaje, to je v článku 38, který hovoří o možnostech externalizace těchto služeb, zadávat tyto služby externím dodavatelům. Kom Komise toto posuzuje a to se všemi možnými zárukami. A konečně otázka mandatory representation, když neexistuje konzulární zastoupení státu, do kterého má být výzum vydáno, tak navrhuji Eh, o šengenských vizových centrech. To je nový článek, které navrhuje, aby to posílilo spolupráci na konzulární úrovni mezi členskými státy EU. Nemusíme tady jistě mezi institucionálně bojovat v této věci eh, při rozvíjení současného kodexu víz ale myslím, že nejsem úplně stoupencem toho návrhu, aby se postupovalo pomocí eh, aktů v přenesené pravomoci a aby to bylo všechno definováno v přílohách. Eh, protože eh, toto je otázka, kterou by měli rozhodovat oba legislativní partneři, kteří spolu rozhodují v EU. Čili to je z mé strany vše. A chtěl bych ještě zdůraznit že to, je, že to jde ruku v ruce s tím Turing eh, víza a to ještě eh, budou eh, tyto věci zdůrazněny, že tyto dvě zprávy jsou navzájem se podmiňující. Děkuji. Thank you. Děkuji a nyní přichází na řadu rozprava slovo mají stínoví zpravodajové a poté další poslanci. Kdo si vezme slovo? Pan Becker, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl říci, eh, že eh, eh, pan kolega Aguilar odvedl skvělou práci a chtěl bych poděkovat také paní Fajon která mezi tím eh, poukázala na určité důležité aspekty během diskuzí. Eh, ještě jednou děkuji za tento velice použitelný návrh zprávy a děkuji také za to, že tato zpráva eh, klade za cíl posílit turismus v Evropě. Neexistuje vlastně žádný region na světě, který má tolik co nabídnout jako Evropa v tomto ohledu a kde tvoří turismus tolik, pracovního, tolik pracovních míst ale pamatuje se tedy také na obchodní činnost. Tyto cíle jsou zde dodrženy a já bych to chtěl vyzvednout jakožto pozitivum. Teď bych chtěl uvést několik bodů, které takhle spontánně považuji za zmínění hodné. Například pozitivní eh, je také to, co už kolega zmínil, a sice ta flexibilizace eh, poskytovatelů externích služeb, eh, Tady jsou různé možnosti k dispozici. Je tady ta otázka 500 kilometrů vzdálenosti od bydliště a tak dále a tak dále a já jsem toho názoru, že odpovědnost by měla eh, patřit konzulátům a že ne nutně by všechno obecně mělo být outsourcováno. Eh, tady je skvělá iniciativa v té zprávě, pokud jde o ten online systém eh, a právě tak ta šengenská vízová centra hodnotím pozitivně a co osobně bych si dovedl představit, tak na tom budeme ještě dále pracovat u určitých pozměňovacích návrhů, to je otázka cestovního zdravotního pojištění Eh, které bylo komisí bez náhrady škrtnuto. Eh, tady si nejsem jistý, eh, jestli by ten, jestli ten, ta poznámka každý má kreditní kartu, vykřičník, jestli to je příměřené. Podle mého názoru je zapotřebí ještě určitých úvah a diskuzí o některých tématech, například o tom požadavku, že konzuláty musí okamžitě udělit nějaký termín. To podle mě rozhodně není příliš prakticky proveditelné. E, také manévrovací prostor našich konzulátů by neměl být příliš omezen. E, existuje e, určité časové období pro takzvané shell klauzule, které by měly být konkrétnější, ale i to potom ještě vyladíme v pozměňovacích návrzích. Pokud jde o to nové krátkodobé vízem, které by mělo být které by mělo být platnost pro jeden členský stát na 15 dnů, tak vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě e, a migrační krizi, tak e, já bych spochybňoval chtěl bych vyslovit pochybnosti, zda to může fungovat. Pokud jde o otázku humanitárních víz, tak tady bych chtěl zdůraznit, e, že v Evropské lidové straně EPP Eh, jsme připraveni k diskuzím, ale chtěl bych poukázat na to, že tady ty hlavní možnosti pro humanitární víza eh, už nyní by měly eh, být použitelné a aplikovatelné pro všechny členské státy, tak aby otázka e, dalšího výkladu, dalších zmínek by byla být jasná, e, ale zda vízový kodex v této nové e, zrevidované podobě nejde příliš daleko, tak tady bych tady vlastně je spochybňováno také právo na azyl. Jaké účinky to bude mít na pravidla pro příslušnost azylových řízení? tady eh, vlastně vzniknou určité změny ohledně distribučního klíče eh, pro žadatele o azyl a bude v tom eh, zdroj různých potíží a také program resettlement by tím mohl být postižen. Tady jsem ovšem toho názoru, že na to nemusíme mít specificky na zřeteli, pouze si musíme uvědomovat, že vzhledem k aktuální situaci by to mělo být zmíněno. Ty účinky jsou tedy předmětem dalších otázek. V tomto smyslu eh, se můžeme pustit do práce na pozměňovacích návrzích v příštích týdnech a ještě jednou děkuji všem, kteří se na této zprávě podíleli. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Kdo by si chtěl vzít slovo? V tom případě dám slovo komisi. Slovo má tedy komise. Děkuji, paní předsedající. Nejprve také děkuji zpravodaji za pozitivní hodnocení návrhu komise. Jak je zmíněno ve vysvětlujícím prohlášení, jde o usnadnění cestování pro legitimní cestující a zároveň jde o zjednodušení eh, právního rámce členských států. Eh, jak také pan zpravodaj zdůraznil, je zapotřebí zabránit nepravidelné migraci a udržet vysokou úroveň bezpečnosti. Eh, komise eh, také přidala další faktor, další cíl a to je generování ekonomického růstu pro Evropskou unii. K některým pozměňovacím návrhům konkrétní komentáře. Za prvé, zda je možné podávat o žádost online. Eh, komise je zcela pro eh, tu argumentaci, protože eh, to by zjednodušilo postupy, nicméně je zapotřebí rozlišovat mezi vyplněním formuláře žádosti a podáním žádosti online. Vyplnit formulář online e, je už let kde možné, ale to druhé možné není e, z technických důvodů. Mimo jiné proto, že cestovní doklad žadatelů, ke kterému je víza, vízum přiděleno, e, by musel být potom zase být navrácen při, při návratu. Kromě toho v některých zemích internetové připojení není tak rozšířené a papírové formuláře je stále zapotřebí používat. Pokud je o více vstupová víza a jejich vydávání, vydávání registrovaným pravidelným cestujícím. To zpravodaj vítá, eh, z toho máme radost. A eh, to rozlišení mezi touto kategorií a e, tedy bona fide žadatelů, kteří žádají poprvé, e, tak to je klíčový, klíčový aspekt našeho návrhu, protože vydávání více vstupňových víz e, bona fide žadatelům, u těch se při prvních žádostech soustředujeme víc. Komise také vítá to, že zpravodaj se chce pustit touto cestou a že chce definovat tuto kategorii flexibilněji tím, že z zvýší ten limit z 12 měsíců na 20 měsíců, což si myslím, že je rozumný kompromis. Pokud jde o takzvaná humanitární víza, tak ty konkrétní pozměňovací návrhy, které specifikují mezinárodní, mezinárodní ochranu jakožto eh, jedno z kritérií, tak tady se stanovuje možnost vydat výzum s omezenou územní platností e, pro osoby, které e, potřebují mezinárodní ochranu. Komise se k tomuto už vyjádřila, komise podporuje tento cíl, e, plně tedy rozumíme tomu, proč zpravodaj navrhuje vzhledem tyto, tato opatření vzhledem k současné tragické situaci. Nicméně domníváme se, že výzový kodex možná není ten správný nástroj na řešení této situace. Jsou i jiné nástroje, eh, jak už bylo zmíněno, jako je procedura znovu usídlování a asilových řízení. Eh, to tím by se řešila situace osob, které potřebují mezinárodní ochranu včasněji a efektivněji. Eh, pak je také zapotřebí si uvědomit, že to přijetí vízového kodexu potrvá určitý čas a tady je zapotřebí reagovat urgentně. Eh, komise v rámci Evropské agendy pro migraci představila několik návrhů, eh, také minulý týden a pokud jde o znovu usídlování, eh, tak tady komise se domnívá, že toto je lepší cesta, jak řešit tuto situaci. Evropská komise navrhuje zřízení evropského schématu znovu usídlování pro 20 tisíc osob. Tato, toto množství už bylo navýšeno, protože členské státy nabídly, že se zavážou k znovu sídlení více osob. Tento mechanismus eh, předpokládá, že členské státy na návrh Vysokého komisaře OSN eh, učiní určitá rozhodnutí o přijetí žadatelů. Pokud jde o spolupráci s poskytovateli vnějších služeb, Komise souhlasí se spravodajem, že outsourcing je ku prospěchu žadatelům, a to zejména ve velkých zemích, kde konzulátů je málo. Je pravda, že se platí poplatky, ale vždycky je to méně nákladné, než cestovat do jiného města kvůli podání žádosti o výzum. Nicméně komise je otevřena i dalším možnostem, jako je monitoring těchto vnějších poskytovatelů služeb a učiní v tomto směru několik návrhů. Jenom bych chtěla zúraznit, že externí poskytovatele služeb mají pověření pouze k tomu, aby přijali e, žádost o výzum a přes poslali ji e, konzulátu, takže nikdy nerozhodují o vydání či nevydání víza. To je důležité mít neustále na paměti. No také bych chtěla dodat, že implementace článku o externích poskytovatelích služeb eh, bude také eh, součástí probíhajícího eh, vyhodnocování vízového informačního systému, proto komise navrhuje pozměnit tento článek a některé další články ke spolupráci mezi členskými státy. Komise velice vítá podporu pana zpravodaje pro tyto návrhy a abychom to definovali detailněji ve vízovém kodexu, eh, tak ty, ty, ty specifické aspekty, jako jsou společná eh, aplikační centra, tady komise zcela podporuje ten cíl, tedy zvýšení spolupráce. Nicméně na základě eh, hodnocení současných předpisů vízového kodexu se komise domnívá, že flexibilnější přístup by byl lepší. To znamená, že by měl existovat nějaký rámec, ve kterém by členské státy spolupracovaly vyjednávali a rozhodovali o tom, jaká by byla nejlepší spolupráce, jak by co nejlépe vypadala vzhledem k místním okolnostem, které se mohou velice lišit. Proto navrhujeme flexibilnější přístup a připomínám, že stávající předpisy eh, nepři, nevedly k těmto výsledkům, proto je zapotřebí e, nějakého jiného přístupu a ten je právě obsažen k návrhu komise. A konečně velice stručně bych se zmínila e, k tomu návrhu na smazání e, operačních příloh a jejich přijetí v podobě prováděcích aktů. Eh, pan zpravodaj by je raději ponechal a eh, pozměnil je jakožto aktiv přenesené pravomoci. Eh, komise tuto otázku a obsah těchto příloh zkoumala a jsou to přílohy čistě operativní, operační a tím, tím tedy plní cíl prováděcích aktů, kterým je, je, je, kterým je uniformní aplikace, implementace právních aktů. Jde tam, jsou to pokyny, jako jak vyplnit vízový kolek a tak dále. To jsou tedy čistě operační e, věci a myslíme si, že by to nemělo být v právním aktu. E, Toto e, se týká dalších aspektů a myslíme si, že by to mělo tedy zůstat v rámci prováděcích rozhodnutí komise. Takže tolik k pozměňovacím návrhům a poznámkám zpravodaje. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji i dalším, kteří se vyjádřili k návrhu komise. Děkuji. Chtěla bych teď požádat lucemburské předsednictví, aby reagovalo. Prosím. Dobrý den, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji za udělení slova. Předsednictví si přečetlo návrh komise a dobře vzalo v úvahu prezentaci eh, návrhu zprávy pana López eh, Aguilara je třeba najít eh, rovnováhu mezi eh, hlavními prerogativy Unie. A tady uvažujeme o politické rozpravě na Radě Žaj v říjnu a to je v tuto chvíli všechno. Budeme samozřejmě informovat i pracovní skupinu. Děkuji za pozornost. Předsedkyně, děkuji. A Teď pan López Aguilar, stručné schrnutí. Děkuji. Opravdu jen velice stručně. Děkuji za konstruktivní přístup, který vyjádřil pan kolega eh, Decker. A také jsem s velkou pozorností vyslechl slova eh, komise i rady. A chci zdůraznit, že eh, Evropský parlament prostřednictvím této zprávy chce posílit flexibilitu, která by měla usnadnit vydávání víz, aniž by se jakkoliv e, oslabila otázka veřejné bezpečnosti a samozřejmě i právní jistoty. E, proto vlastně tady říkáme, že je třeba náležitě zdůvodnit odmítnutí žádostí, zejména pokud jde o žádosti o výzum rodinných příslušníků. Ehm, to eh, je právě snaha o nalezení určité rovnováhy. To je naší snahou. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji vám. Děkuji za tuto rozpravu. Chtěla bych vás informovat, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. září do 12 hodin. A teď se budeme zabývat cestovním vízy a na řadě je pan Ortf jako zpravodaj, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Zpráva, kterou vám chci dnes eh, předložit, zavádí významné změny vzhledem k návrhu předloženém Evropskou komisí. Já jsem se rozhodl změnit přístup na základě výměny názorů s komisí na jaře letošního roku a také na základě cesty do Istanbulu, kam jsme zavítali s členy našeho výboru. Komise navrhuje toto cestovní výzum jako inovativní nástroj, jak říká, a v tomto směru má pravdu, má důvody. Říká, že to je něco, co bude pákou pro zvýšení růstu, významného eh, růstu eh, v řádu stovek milionů, ale komise zároveň toto nemohla doložit nějakými fakty. A navrhuje tedy určité nové <clears throat> nástroje, které nemají precedent protože podle mého názoru neexistuje výzum, které by držiteli umožnilo eh, cirkulovat mezi desítkami zemí po eh, dlouhé době, aniž eh, bychom měli nějakou jistotu o místech, která navštíví. Takže my jsme v návrhu opravdu objevili celou řadu nedostatků a bílých míst a v tomto směru nabádám k obezřetnosti. Někteří přivítali tento návrh eh, s tím, že to může opravdu znamenat z ekonomického a turistického eh, hlediska E, významný nástroj. Já si to nemyslím. Cestovní ruch v Evropě je především mezi zeměmi Evropy. 80 e, z 83, e, prakticky 84 milionů návštěvníků ve Francii bylo Afri, Evropané. 5 milionů bylo Azieté a asi 7 obyvatel Spojených států. A 582 eh, milionů eh, účastníků cestovního ruchu. Eh, to je číslo, kterým se může Evropa pišnit a v, roc, a v následujících letech to podle všech odhadů bude ještě dále růst. Co to ukazuje? Ukazuje to především, že cestovní ruch je především stimulován zeměmi evropského kontinentu uvnitř Evropy. Co to také ukazuje? E, zájem mezinárodních e, účastníků cestovního ruchu neochabuje z dalších zemí, e, protože tady existují různé druhy víz, například 48-hodinové vízu ve Francii a tak dále. A zároveň existence víz neodrazuje účastníky cestovního ruchu od eh, návštěvy Evropy. Jsou to spíš jiné věci, konkrétně třeba i měna. Takže proč tady mít výzum, které by konkurovalo národním výzum a které by umožnilo uvnitř Schengenu svobodně cestovat, aniž by bylo možno jeho držitele jakkoliv kontrolovat a eh, vědět, kudy se tedy pohybuje. Myslím si, že je prakticky nemožné, aby účastník cestovního ruchu v praxi E, prokázal e, svá přemístění na základě platných dokumentů a samozřejmě takovéto výzum e, konzuláty ne, udělují, pokud se nedá předvídat, kudy se dotyčný bude ubírat. Je to prostě zatím výzum, které není úspěšné. Na druhé straně si myslím, že ovšem takovýto typ víz je užitečný pro některé kategorie, například umělce a také sportovce od určité e, kategorie a jejich doprovodní e, a jejich e, doprovody. Takže cestovní výzum se dá eh, uvažovat, pokud je dostatečně pevně zakotveno v určitém řádu a eh, znemožňuje zneužívání. Tady si myslím, že třeba říct eh, několik slov o určitých opatřeních, která by mohla být užitečná a prospěla by všem zúčastněným stranám ohledně příslušného orgánu. Komise tady navrhuje, aby by to, aby to byl tedy ten příslušný e, členský stát, který by byl prvním, první zemí vstupu, ale zároveň je možno předpokládat, že dotyčný se pouze přemístí do tohoto státu a okamžitě bude cestovat dále. A jak to tady e, bude vypadat v praxi, bude konzultována ta země B, E, protože v jiných případech může ten cestující e, přejít přímo do státu B. Takže příslušný stát e, pro zkoumání odůvodnění této žádosti by měl být stát, kde, dejme tomu, ten dotyčný bude opravdu pobývat. A teď ještě k seznamu dokumentů. Tady komise navrhuje určitý výčet, který by měl zahrnovat eh, veškeré profily. Já bych hovořil pouze o specifických kategoriích, které eh, cestují za profesním důvodem. Kromě běžných dokumentů, které již vyžaduje eh, nástrojové vízové povinnosti, je to 145 dnů dohromady, 90 dnů maximálně na území jednoho státu. Pak by tam ještě byl třeba atest eh, od organizátora, který organizuje ten přejezd, eh, či to příslušné, eh, ten příslušný pobyt. Teď mám na mysli například uměleckou agenturu nebo sportovní svaz. A samozřejmě jde o to, který z těchto orgánů je u samého zrodu té myšlenky dané cesty případě, že organizátor zve žadatele, tak v tom případě organizátor by měl být eh, ručitelem a také v tomto směru předložit příslušný atest. Tak eh, rovněž by bylo zapotřebí předložit eh, dohodu o provedení činnosti či pracovní smlouvu, rovněž příslušné zdravotní dokumenty, rovněž výpis trestního rejstříku, tak jak je to žádáno u těch národních víz a povolení příslušná povolení pracovní, která eh, by musela, museli poskytnout ty státy, kde by ten eh, dotyčný žadatel měl pracovat a potom pohyb eh, dotyčného a ta délka jeho pobytu vyžadují opravdu příslušnou záruku, tak jak jsem o tom hovořil. A teď ještě k otázce konzultování dalších členských států. Takovéto výzum by byl specifický nástroj, protože by tady vlastně znamenalo, že dotyčný může cestovat po dobu na tři měsíce po více členských státech. Ty by musely být konzultovány tam, kde má dotyčný vykonávat určitou profesní činnost. To je nutné. A e, konzultace na e, lhůtě 30 dnů, to mi nepřipadá příliš mnoho, protože každý členský stát samozřejmě bude muset ještě postupovat cestou dalších šetření na vnitrostátní úrovni. A teď ke lhůtám a rozhodnutí. Šest měsíců nejdříve a dva měsíce nejpozději. Proč? Protože třeba se adaptovat na realitu. Organizace nějakého uměleckého turné či sportovního e, turnaje a tak dále, to si vyžaduje dlouhodobý, dlouhodobou přípravu. Pokud by se věci příliš urychlovaly, e, jak se to také děje v některých jiných oblastech, e, tak to zároveň znamená zvýšení rizika odmítnutí. A samozřejmě konzulát může e, celý eh, proces eh, zrychlit v případě, že se jedná tedy o důvěryhodného, již známého a tak dále organizátor. Pokud eh, dotyčný ve státě, kde není známý, jak se může konzulát vy, jádřit do 20 dnů. To je prostě naprosto nepřípustné, nemožné a proto si myslím, že je třeba tu lhůtu zvýšit. Ohledně práva na výzum. Takovýto e, typ dokumentu by byl rezervován pouze pro profesní, e, pro profesionály na rok maximálně. Já většinou jako francouzský občan musím platit 90 eur za výměnu pasu. Tady se hovoří o 60 eurech, což není tak příliš mnoho. E, ve Spojených státech by to bylo e, minimálně 180 dolarů, 136 dolarů na šestiměsíční výzum v Velké Británii. 100 e, 60 eur eh, na 3 eh, až 4 měsíce eh, v případě Číny a tak dále. Takže 60 eur mi připadá velice rozumné. A ohledně ohledně tedy rušení těchto bilaterálních dohod. Teď se tady hovoří o bilaterálních dohodách, ale my vlastně dosud nevíme, jaké země E, o jaké země jde, a to ať e, uvnitř Unie či v rámci třetích států. Nevíme, co to je za bilaterální dohody, nevíme, co obsahují a komise žádá, e, aby členské státy tedy odstoupily od těchto dohod, které jsou často velice již historicky zakotvené, takže tady bychom varovali, aby se šlo touto cestou. Nezapomínejme, že hovoříme o členských státech šengenského prostoru, to znamená, že tam přirozeně také patří Norsko, Švýcarsko a Island. A pokud by se mělo odstoupit od těchto historických bilaterálních smluv, tak si myslím, že se můžeme obávat určitých odvetných opatření od třetích států. Tím chci říci, že tady je eh, k tomuto tématu opravdu hodně něco říci a myslím, že tady bylo třeba zdůraznit určité aspekty v těch oblastech, kde je zapotřebí věci modifikovat v porovnání s návrhem komise a já jsem velice eh, připraven naslouchat vašim případným připomínkám. Předsedkyně, děkuji. Nejprve tedy teď stínový, pan López Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji samozřejmě panu Ortese za to, že prezentoval zprávu o tomto cestovním vízu, touring vízum. Já jsem stínovým zpravodajem také za frakci SAD. Tato zpráva o cestovním vízu a mm, vízový kodex vytvářejí určitý společný balíček. Já už jsem to zúrazňoval v předchozím vystoupení. A je důležité, aby obě, tyto, obě tato opatření byla konsistentní a navzájem se zohledňovala tady e, prostřednictvím této legislativní iniciativy musíme vlastně brát v úvahu, že se ovlivňují obě, e, obě aspekty. Obě zprávy je tedy třeba nahlížet společně. Celou řadu věcí zdůraznil pan Ortefe a mně připadají zcela uh, odůvodněné, ale některé body mě tady i znepokojují jménem uh, frakce SAD, to říkám. Protože se týkají eh, pozice, ve které Spravodaj se úzce zaměřuje na uplatnění tohoto nového cestovního víza, které by byl učený pro sportovce, pro umělce, tak jak je to v prvním článku, prvním odstavce, pozměvací návrh 15. Ostatní aspekty, které potenciálně také, nebo ostatní sektory, ostatní skupiny, kategorie lidí, které také potenciálně mohou o to žádat, zatím nechám stranou a budu se věnovat eh, tedy těmto aspektům. Můžeme si představit, že třeba eh, turist starosté v důchodu by mohli také mít takovéto eh, velké cesty nebo případně skupiny zahraničních studentů, eh, které by třeba mohly takto cestovat, aby eh, naplnili osnovy svého masters. A můžeme si představit i takové a další skupiny lidí, kteří by také mohli se zaměřit na takovýto typ víza. Čili tady si můžeme opravdu představit velmi bohatý, eh, bohatou oblast eh, kontaktu. Pak je tady Eh, ve zprávě pana Ortef eh, také doplnění původního návrhu komise eh, stanovit vyšší požadavky na tyto, na tyto žadatele. Je to pozměňovací návrh číslo 36. Čili tady je paradoxní. To, co bylo orientováno na usnadnění cestování pro určité kategorie cestujících, to vlastně by naopak e, mělo vyšší požadavky. Přitom vycházíme z toho, že to žadatelé, žadatelé jsou e, bona fide. Tady naše frakce celo nezdílí takovýto přístup. Dále e, zkrácení platnosti tohoto cestovního viza i zkrácení možného prodloužení, tedy bylo by to na pozměňovací návrhu 63, kde se o tomto hovoří a to je také vlastně už um, vzdálení se od původního návrhu komise. Nové výzum Tady musím říci, že cestovní výzum naopak má doplnit již existující víza, nikoli, eh, nikoli přiložit nějaké evropské výzum k těm existujícím národním výzum. My samozřejmě jsme připraveni zprávu velmi důkladně analyzovat a studovat, ale jen tady říkám, že mm, chceme upozornit e, na některé aspekty ve vystoupení pa Ortofe, kde apeluje na e, obzvláště velkou opatrnost a e, navrhuje některá restriktivní opatření, která nám připadá, že se vzdalují od původního návrhu komise. A to je tedy náš přístup k této zprávě. Děkuji. Děkuji. Paní Tomášek. Děkuji. Balíček od Evropské komise eh, vítá eh, naše frakce. Je to možnost eh, umožnit zahraniční investice a posílit cestovní ruch do zemí EU, ale máme i určité výhrady. Tento nástroj má tedy potenciál být pozitivní, může eh, rozvíjet cestovní ruch a může zvednout investice do EU. Studie ukazují, že je dosti složité vyznat se v celém evropském vizovém systému. Nicméně jsou tady i určité obavy z hlediska bezpečnosti a bylo by tedy nutné, aby tento systém byl náležitě koordinován s již existujícími bezpečnostními mechanismy a s systémem výměny informací, jako je SIS a VIS. Musí to být jasný systém, který dává členským státům možnost uplatnit určité výjimky Eh, při vydávání víz do určitých eh, zemí. Tady je třeba jasně aplikovat bezpečnostní opatření na všechny. Eh, takže je to vlastně z tohoto hlediska i důležité, jak to doplní systém Smart Borders. Děkuji a nyní pan Depré. Děkuji vám, paní předsedkyně, já se omlouvám že jsem přišel pozdě. Zdrželo mě práce v rozpočtovém výboru a zpráva o rozpočtových prostředcích eh, pro Evropský parlament na příští rok. Já myslím, že eh, doposud se diskutovalo o obou zprávách, tedy o zprávě E, také pana Ortefe. Já začnu zprávou pana Ortefe a tak, takzvaným cestovním vízem. E, já si velice cením kvalitní práce, která tady byla odvedena a u některých bodů bych rád přednesl naše hledisko, pokud je o pole působnosti. Myslím, že pokud že jde o nový nástroj, který ještě nemá ekvivalenci, protože do posud takové cestovní výzum neexistovalo. Takže pokud je o poli působnosti, bylo by lepší být opatrnější a ne příliš již od začátku e, všeobsažní, protože e, bude jistě probíhat také hodnocení a v tom hodnocení se ukáže, zda tento systém e, vedl k nějakému zneužívání a pak už je těžké couvnout zpět. Naopak snaží je později rozšířit um, kategorie těchto žadatelů. Spíš lep, snaží je v pozdější fázi rozšířit tyto kategorie, než je naopak zužovat. Proto bychom doporučovali určitý opatrnější přístup. Tím spíše u některých kategorií eh, žadatelů je velmi obtížné vědět, eh, jakou záruku mohou dát eh, z hlediska jejich pobytu v tom či onom místě. U sportovců je to jasné. Je to jasné u umělců ale u turisty už je to složitější a tady ty záruky zdaleka nejsou stejné. Oni si nerezervují nějaký stadion nebo nějaké eh, jeviště, takže já nechci předjímat o tom, co se může udělat později, ale v první fázi myslím, že by bylo lepší to pole působnosti definovat raději úžeji, než eh, jak to je v původním návrhu komise. Já souhlasím Eh, naprosto s použitím tohoto víza pro sportovce na vysoké úrovni nebo pro umělce. A také si myslím, že bude jistě možné najít i systém pro eh, vedoucí manažery podniků, ale u těch ostatních eh, kategorií, možná u studentů a podobně, je možné použít jiný nástroj a tady není nutné používat tuto cestu. Dále pokud jde o podmínky prodloužení, já myslím, že myšlenka, která je v zprávě pana Ortefe, je velice dobrá. Jak to racionalizovat? O tom jistě musíme seriózně diskutovat. Myšlenka, že délka platnosti odpovídá délce té aktivity, eh, to mně připadá, že je dobrý princip a můžeme diskutovat o tom, zda je to x měsíců nebo jestli je to delší období, ale to kritérium mně připadá správné. Pokud jde o tedy prodloužení, tady se v celém tomto mechanismu počítá s tím, že po určitém období, po které to cestovní výzum platilo, po určitém období je možné znovu toto výzum získat za určitých definovaných podmínek. Tady si myslím, že je třeba e, dohlédnout na to, aby to období prodloužení a ten počet možných e, prodloužení, to všechno by mělo také podléhat velmi konkrétním podmínkám. Pokud je o vlastní e, řízení u těch různých kategorií, já sdílím názor zpravodaje že tady je tedy mm, prostě nutné prokázat záměr pobývat v několika členských zemích. A tady musí být určité faktické údaje, konkrétní faktické údaje. A pokud jde o stát, který odpovídá za toto řízení, to já už jsem řekl eh, v dřívější diskusi, Myslím si, že stát, který by měl odpovídat za vyřízení žádosti, je ten stát, kde bude ta osoba pobývat nejdéle. Například někdo z Latinské Americe, nějaký umělec z Latinské Ameriky přiletí do Madridu, bude žádat v Madridu, ale ve Španělsku nebude vůbec eh, pobývat, protože vystupování se bude konat v severní Evropě. Měla by to rozhodovat, mělo by to rozhodovat Španělsko, nebo by to mělo rozhodovat někdo v severní Evropě? Já myslím, že by to mělo spíše třeba, to výzum by mělo udělit spíše Německo, jestliže v Německu bude především pobývat spíše než někde jinde, by se to mělo rozhodovat. Eh, vlastně eh, kritizujeme eh, nařízení Dublin a teď bychom ho vlastně v, jiný, v jiných podmínkách stejný princip uplatnili. Dále mám určité výhrady k těm bilaterálním dohodám. Tady, myslím, pan Ortef eh, v některých těch aspektech eh, nevidí pozitivně otázku těch bilaterálních dohod, ale já myslím, že když existuje nějaký všeobecný systém, tak po dostatečně dlouhém období, kdy se osvědčí eh, tento systém a kdy mm, příslušný stát má ověřené takové věci, tak si myslím, že by to mělo být proveditelné. Takže paní předsedkyně, tolik, co jsem chtěl říci k cestovnímu vizu, ale když dovolíte, tak eh, ještě bych eh, se rád vyjádřil k vizovému kodexu, protože jsem přišel pozdě. Já se tedy eh, vlastně k tomu této otázce si budu muset trošku osvěžit paměť. Děkuji. Děkuji. A není paní Valero? Děkuji. Já budu hovořit švédsky, tak si prosím nasaďte sluchátka. E, já bych jenom chtěla říci, že sdílím ten, ten, ty, ty obavy Lopeze Aguilara e, po, ohledně toho, kam tento návrh vede. Podle mého názoru komise předložila dobrý původní návrh, který vycházel z výhod k toho e, lehčího systému pohybu osob přes hranice a mezi mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie. E, a tedy, že jim to ulehčovalo ten pohyb, e, zatímco nyní vlastně se zabýváme pouze těmi obavami a není tam vůbec nic na straně výhod. Pro mě, jakožto zelenou, je velice těžké postavit se za e, ten návrh, který nám předkládá pan zpravodaj. E, já si myslím, že musíme podat mnoho pozměňovacích návrhů a různým způsobem hlasovat, abychom našli nějaký kompromis. Ale za současné situace tam nevidím vlastně vůbec nic, co bych mohla podpořit v tom návrhu pana zpravodaje. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Veržat. Ano, euh, já se chci nejprve omluvit, eh, že jsem přišla pozdě. Chci říct, eh, že jsem tím pádem bohužel neměla ani možnost eh, si přečíst zprávu pana Ortfe, dostali jsme ji velice pozdě Chci se připojit k tomu, co řekl pan kolega Ibalik a paní Segelo. Myslím si, že toto je balíček, který je logický, co se do svého cíle týče. Jedná se o zjednodušení eh, celého toho postupu a to, co říká pan Ortfe, E, mi připadá jako návrh, e, že jde úplně opačným směrem. Možná, že ti příjemci nejsou úplně dobře definováni, identifikováni, mohli bychom o tom diskutovat. Domnívám se, že to, e, co je zatím návrhem, je prostá otázka, zdali e, máme důvěru v šengenský prostor, zdali jsme pro svobodu v rámci šengenského e, prostoru a tak dále. Myslím, že tak trochu tuším, co si o tom pan Ort myslí. Já osobně si nedomnívám, že tady existují nějaké rozpory mezi bilaterálními smlouvami na straně jedné, a těmi e, výzvy, které bychom mohli e, prosazovat e, na evropské úrovni. Ono to obojí jde určitou logickou cestou a buď s ní souhlasíme nebo ne. Chci říct, že jsem trochu překvapena tím, co právě řekl pan Depré, protože když hovoří o Dublinu, tak mně se zdá, že to, co na Dublinu nefunguje, je, že prostě se to všechno přenáší na tu jednu e, zemi, na tu první zemi vstupu a my tady potřebujeme více solidarity uvnitř šengenského prostoru a to je jedna z priorit a myslím si, že ten návrh komise šel právě tímto správným směrem. Takže chci říct, že ta omezení, myslím si, že ta omezení co do víz eh, je, jsou v rozporu eh, s vůlí, eh, kterou vyjadřuje celá řada institucí, tento parlament, komise a řada vlád členských eh, států. Tady jde o to přitáhnout určité kategorie mladé, vzdělané a tak dále. Pokud jim neumožníme ta víza, tak půjdeme opačným směrem a pokud se podíváme na statistické údaje ohledně především mladých lidí, kteří hledají Eh, možnost někde studovat, najít někde zaměstnání, no tak bohužel oni se čím dál tím více odvracejí od Evropské unie a není vůbec eh, překvapující, že systém modré karty je neúspěšný eh, a pokud nezměníme logiku, pokud nezměníme náš přístup, tak prostě to půjde dál tímhle směrem. Takže pozor na koherentnost mezi slovy a činy. Thank you. And uh, Mrs. Stevens. Děkuji. Paní Stevens, prosím. Děkuji, paní předsedající a vážení kolegové. Eh, pokud jde o humanitární víza, Teď a, a tím vlastně odkážu taky na ten předchozí bod, vyjádřím se k němu a k tomu aktuálnímu zároveň. E, já mám radost, že pan zpravodaj souhlasí s tím, že vízový kodex nemůže být jediným řešením e, současných problémů s lidmi, kteří žádají o mezinárodní ochranu. E, zpravodaj se nicméně pevně domnívá, že bezpečné a legální způsoby vstupu eh, na území Evropské unie pro osoby, které eh, žádají o ochranu, že to je jaksi jednosměrné a spojené s, problém, spojené s vydáváním šengenských víz. Já si tím nejsem tak jistá. My přemýšlíme nad tím, jak může být možné eh, vůbec vlastně prověřit všechny ty uprchlíky a jich jsou statisíce. Jsou to statisíce lidí a to všechno se musí prověřit nějak eh, včasně a organizovaně. A to bude problém sám o sobě, čili abych to schrnula. Proto se domníváme, že humanitární víza bychom měli nechat zvlášť jako oddělený nástroj. A kromě toho vydávání šengenských víz není dlouhodobé eh, praktické řešení na tu současnou humanitární krizi. Eh, to jsem tedy chtěla ještě dodat. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Wienberg. Děkuji za slovo eh, a já se také omlouvám za to, že jsem přišla o něco později. My jsme tady měli na návštěvě švédského, švédskou ministrini, takže jsem si ji byla poslechnout. Eh, já mám několik otázek k bodu číslo 17, eh, ale ten bod už se asi probral, takže já to klidně vezmu pod bodem číslo 18. Já tady vlastně spochybňuji to, jakou, jaká, Eh, ta, ta je obrovská katastrofa spojená s těmi migranty a jak je tedy možné otvírat ještě další cesty pro ně, které nemůžeme eh, kontrolovat. To je podle mého názoru naprosto šílený návrh. My tady máme nezaměstnanost mezi mladými lidmi, až 50% ve Španělsku nebo v Řecku. Takže ještě více proto ulehčíme lidem, aby sem přišli a konkurovali o ta pracovní místa. Já si to v žádném případě nemyslím. A vezměme si, eh, jakou máme nedostatečnou eh, hraniční kontrolu. To dnes vědí všichni v Evropské unii. Jak si komise představuje, že co budeme dělat, když tito lidé přijdou a eh, budou mít několik eh, dnů nebo týdnů na to, aby tu byli měsíců, tak jakým způsobem, jak si budeme kontrolovat, jestli tady nezůstanou déle? Bude se to dát nějakým způsobem kontrolovat? E, toto všechno patrně zhorší situaci na pracovním trhu a to vůbec nemluvím o černém pracovním trhu. Takže podle mého názoru toto je opravdu hloupý návrh. Děkuji. Děkuji a e, nyní e, je na řadě lucemburské předsednictví. Prosím. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, Cestovní výzum je téma, které bude také předmětem e, rozpravy e, na e, radě JAI v říjnu, aby se práce na této otázce urychlila. Děkuji vám. A ještě komise, prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodaji a všem, kteří si vzali slovo k návrhu komise ohledně cestovních víz. Komise vítá to, co e, říká zpravodaj ohledně e, stanoviska komise, která se snaží e, řešit obtížnou situaci, které čelí někteří cestující směrem k šengenskému prostoru. Komise chtěla jít cestou vyváženého návrhu, který by zaplnil toto právní vákuum a který by zároveň pomohl generovat růst a Eh, další eh, pozitivní trendy. Udáváme zde i několik číselných údajů. Zdá se nám také, že i z technického hlediska je eh, tedy návrh rozumný. Jde tady o 91-denní lhůtu v šengenském prostoru protože si uvědomujeme, že lidé stráví určitý čas i dalšími aspekty osídlení na tuto krátkou dobu. Takže myslíme si, že celkem ty naše údaje jsou eh, rozumné. Zároveň také vlastně eh, nabízíme tímto návrhem eh, různé další, řešení různých dalších aspektů a chceme minimalizovat migraci nezákonnou. Pak je tady také otázka bezpečnostních kontrol, Eh, ty samozřejmě by platily, eh, podobně jako eh, podmínky pro vstup a tak dále. Je to vyvážený návrh a otázky spojené s nezákonnou migrací jsou zohledněny. Ohledně tedy rozsahu tohoto návrhu komise je toho názoru, že to, co navrhuje e, v tomto směru zpravodaj, je příliš zúžené, je to hodně omezené na profesní zájmy, jsou tam ty velice přísné podmínky, v některých podmín e, situacích by to bylo téměř nemožné splnit, e, co se týče těch sportovců či některých kategorií výkonných umělců také je třeba říct, že navržené na, e, pozměňovací náklady vlastně vyčlenují z návrhu i další kategorie, které by mohly mít legitimní zájem na to zůstat v šengenském prostoru e, po dobu do 91 dnů. E, jsou tam tím mám na mysli různé cestovatele, turisty, seniory a tak dále, eh, kteří nejsou předmětem eh, požadavků na výzum a představují minimální bezpečnostní riziko, tak jak je to také zohleděno v příslušné dohodě. To je také spojené s otázkou bilaterálních smluv, tak jako se o ní zmínil zpravodaj. Jde o to, stavy ano či ne jsou slučitelné s smlouvou a vízovou politikou. Je třeba si uvědomit, že stávající situace představuje v řadě případů velké problémy pro cestující a že věci nejsou dostatečně transparentní. Chci ještě říct, že komise eh, nenavrhuje, aby, byly, eh, aby bylo tedy eh, odstoupeno od těchto bilaterálních dohod. Oni budou dále platit, protože jsou tam i další věci, ale jde o to, aby platili eh, šengenská pravidla ohledně délky. Eh, teď je to tedy 90 dnů po, 180, po období 180 dnů. Je tady také přechodné období, a my se domníváme, že tady nebudou další problémy, že to je skutečně ten správný právní nástroj, který by řešil situaci a jaké jsou ty podpůrné dokumenty. Komise již navrhla před časem další dokumenty, které by žadatel musel předložit, co se týče eh, těch možnost, těch eh, dostatečných finančních zdrojů, E, tak e, na pobyt a stravu, tak to musí všechno být na tu dobu k dispozici. Ty další dokumenty jsou ovšem podle našeho názoru zacházení příliš daleko. Co se týče konzultací daného členského státu, tak tady musím říct, že to je zajímavý návrh. Komise takovýchto, takovýchto konzultací v zásadě nezříká je tady ovšem určitá lhůta, těch 30 dnů může vypadat příliš dlouho. Eh, to ustanovení o předběžných eh, konzultacích prior consultation bude i nadále planit. Nově, platit. Nově se také definuje organizátor, což zase nebude pro některé kategorie platné. Eh, a to samé se týká pozměňovacích návrhů ohledně příslušného členského státu. Toto je zajímavé a myslím si, že to je téma, které také e, zmínili další e, poslanci či poslankyně. Komise by se tímhle chtěla zabývat a bude se snažit dospět k nějakému kompromisu ohledně toho kompetentního e, poslance či člena, kompetent member. A ještě chci eh, závěrem říci, že co se týče ustanovení, které navrhuje zpravodaj, aby, že by nebylo možné toto eh, výzum eh, kombinovat s dalšími výzovými nástroji, tak tady je třeba říct, že to je mm, zapotřebí ještě více specifikovat. Takže velice stručně k některým eh, těm připomínkám. Ještě jednou děkuji zpravodaji za práci nad tímto návrhem. Předsedkyně, děkuji vám. A chtěla bych teď slovo dát panu Ortfe, aby to mohl celé stručně schrnout. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci všem poděkovat za eh, jejich připomínky, poznámky a také za dotazy, které doplňují velmi užitečně tuto společnou reflexi o cestovním e, vízu. Já nemůžu e, odpovědně zodpovědět všechny jednotlivé otázky, ale každopádně si přeji, abychom v nějakém jiném rámci v této diskuse pokračovali a nepochybně o tom budeme moci znovu hovořit na jednáních mezi zpravodaji. Každopádně bych i tady rád reagoval na dvě, tři otázky, eh, konkrétně to, co říkal pan eh, Teresa Guilar nejprve hovořil o účastnicích cestovního ruchu. Eh, to jsme se rozhodli v návrhu neponechat. Členské státy nám poměrně výrazně dali najevo, že mají určité obavy E, co se týče možných, možného zneužívání e, či podvodného užívání či nebezpečí, e, to vše vyplývající z nezákonné migrace. Takže upřímně řečeno si myslím, že bude poměrně obtížné vytvořit tady seznam příslušných dokumentů, které by tak trochu rozprášily obavy členských států, které já mimochodem sdílím. Je pravda, že bych šel raději cestou obezřetnosti a proto jsem šel cestou velmi dobře identifikovaných kategorií. A pak, jak také řekl Gerard Dupré, musíme, dejme tomu, za dva, loty, za dva roky ohodnotit, jakým způsobem to bylo vše implementováno a případně to změnit. Pan Lobes Aguilar také hovořil o výzkumných pracovnicích a o studentech. Tady je třeba odpovědět na jednu otázku, která je zcela základní. Co vlastně chceme dosáhnout? O co nám jde? Chceme vytvořit výzum, které by bylo konkurencí vůči ostatním výzum, výzum, které nepochybně povede k určitému zmatení e, situace, a nebo chceme vytvořit výzum, které by mělo v zásadě usnadnit přesun kategorií zase, znovu opakuji, výrazně e, jasně definovaných. Takže já jsem pro tuto druhou cestu, abychom šli cestou tedy zjednodušení života pro některé přesně definované kategorie. Gerard Depré hovořil o více tématech, Hovořil o studentech, hovořil o délce platnosti, hovořil o pojmu e, státu odpovědného za zpracování žádosti a já velice vítám, že on toto přesvědčení sdílí. Co se týče dohod bilaterálního charakteru, tak já se domnívám, že komise by měla vést rozpravu s členskými státy v nějakém jiném e, rámci, než je ten dnešní. Protože, jak už jsem řekl, my vlastně nevíme, e, jak to vlastně vypadá, e, o které státy jde, jaké dohody existují, nevíme, jaké e, jsou jejich obsahy a nevíme, jaké budou důsledky jednostraného rozhodnutí, které bude navíc obsahem nařízení vykonavatelného. Takže asi tolik. Paní Razoptamazik eh, hovořila o určitých bezpečnostních hrozbách a určitých obavách, eh, které naprosto sdílím a souhlasím s její analýzou S její analýzou. Paní eh, Rambol také zdůraznila velmi správně, že se tady pohybujeme v určitém rámci, který je úplně odlišný a to už opravdu znamená asi to, co jsem chtěl říci v tuto chvíli e, na základě jednotlivých příspěvků, ale jsem k vaší dispozici, kolegyně a kolegové, abychom postoupili dál v této rozpravě a dál a hloub. Thank you. Děkuji vám. A chtěla bych kolegové připomenout, že termín pro pozměňovací návrhy je 25. září ve 12 hodin stejně tak jako pro pozněvací návrhy pro vizový kodex. Já myslím, že můžeme začít i další bod. To je prezentace ředitelem EU Liza, pan, prezentace pana Kruma Garkova. Já tedy zvu pana Garkova sem pro přednesení jeho vystoupení. OK. OK. Tak. Vážení kolegové, jak víte, práce na legislativních návrzích Smart Borders Package byla přerušena. Bylo rozhodnuto uh, provést ještě další odbornou studii O tom jsme již diskutovali v našem výboru. A také počkat na praktické otestování EU LISA. Tyto testy stále ještě probíhají a zpravodajové měli příležitost vidět je ve Finsku. V červenci jsme dostali zprávu o těchto testech a e, dnes bude pan Garkov, ředitel EU Liza, tuto zprávu ještě dále prezentovat. Já dávám slovo panu Garkovi a pak dám slovo ještě zpravodajům a dalším členům výboru, kteří budou chtít promluvit. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jako obvykle je to velké potěšení eh, být dnes ve vašem výboru a předložit eh, velice důležité informace o tom, jak postoupila tato velmi důležitá iniciativa eh, Smart Borders. Máme určité diapozitivy, doufám, že bude možné je promítnout. Ano, chviličku počkáme. Trpělivě. Děkuji než eh, budu aktualizovat eh, pokrok, kterého bylo dosaženo, chci jen stručně eh, připomenout celý tento rámec a říci, v čem pilotní projekt spočívá. Prosím o další diapozitiv. Tak a ještě další. Toto je snímek vnějších hranic EU, tak jak existují v dnešní době. Chci připomenout, že je to přes 7 eh, tisíc kilometrů pozemní hranice a 4, přes 42 tisíc kilometrů ehm, eh, námořních hranic a 1800 hraničních přechodů zhruba a 700 eh, milionů eh, překročení hranice probíhá každoročně. Z toho 70% jsou občané EU a 30% lidé z třetích zemí. Je tady eh, stále rostoucí eh, poptávka. To znamená, že buď bude třeba eh, umístit více pohraničníků, a nebo využít chytřejší postupy kontroly na hranicích. A právě naše iniciativa Smart Borders se o toto snaží. Snaží se mít pozitivní dopady ve třech oblastech a to uvidíme na dalším diapozitivu. Především je to dopad na eh, pocit cestujících, aby mohli cestující překročit hranice rychleji. Další diapozitiv, prosíme. Takže je to před za prvé lepší zážitek cestujících, eh, občanů, kteří překonávají hranice, ale také jde o lepší účinnost kontroly hranic, lepší využití již existujících eh, pracovníků na hranicích a věříme, že to bude mít i pozitivní dopad na mezinárodní bezpečnost. To vše, tyto tři aspekty jsou obsaženy ve Smart Borders prezentované v této iniciativě. Teď bych rychle připomněl, co ten pilotní projekt obsahuje a samozřejmě velmi rád vám řeknu, jak celá věc pokročila. Nejdříve je to tedy pilotní projekt ve zkratce. Pilotní projekt je velice široká iniciativa, i když to může vypadat odlišně podle Ehm, toho, jak dlouhou dobu, ne, proč ne, krátkou dobu to teprve trvá. Obsahuje to celou Evropskou unii. Mám tady 11 členských států, které podporují eh, pilotní projekt a je tady 17 různých hraničních přechodů, které se podílejí na testech. Pilotní projekt se snaží otestovat různé scénáře a různé technologie ve vše, na všech typech hraničních přechodů, vzdušných, pozemních i námořních aby bylo možné mít celkové formulování doporučení eh, a eh, zdůraznit lepší možnosti využití technologií eh, pro dosažení všech těchto cílů iniciativy Smart Borders. Z hlediska časového průběhu příprava na pilotní Eh, studie byla od září 2014 až do února 2015, to znamená všechny přípravy už byly dokončeny. Samotné provádění pilotního projektu, to začalo v březnu 2015 a ukončena tato fáze provádění bude v říjnu nebo v listopadu. Agentura pak zpracuje závěrečnou zprávu a předloží je Eh, Evropskému parlamentu a tedy té Evropské komisi na základě dohody podepsané s Evropskou komisí. A eh, celkový eh, rozpočet je 3,5 milionu eur. Rozsah pilotního projektu obsahuje 13 rozsáhlých a složitých případů testů. Je to přes 100, 100 různých konkrétních otázek, které vyplývají ze studie, byly definovány v roce 2014 ze strany Evropské komise. A pak tady máme 10 Eh, dalších studií, které ještě mohou být obsaženy ve Smart Borders, ale nejsou eh, nutné, nemusí být eh, nutně v praxi otestovány. Například, co budou členské státy a pohraničníci dělat, když nebude Smart Borders dostupný mm, jaké to bude mít dopady na pohraničníky i na cestující. Všechno toto je nyní eh, v procesu eh, formulování a těch, těchto deset studií bude ještě zařazeno do konečné zprávy. Chtěl bych říci, že kromě technických aspektů celého pilotního projektu agentura úzce eh, spolupracuje s agenturou, která mm, formuluje eh, dopady moderních technologií, čili i to bude v konečné zprávě obsaženo. A nyní se podívejme asi na to nejzajímavější, aspoň mně to připadá nejzajímavější, když se podívím na každodenní provádění pilotní studie, a to je vlastní fáze provádění. Eh, skončí to podle našeho časového harmonogramu koncem září. Především chci zdůraznit, že práce na pilotním projektu postupuje podle plánu. Jsou tady určité technické obtíže, jsou tady některé výzvy, které třeba překonat, ale celkově vzato agentura i členské státy spolupracují a e, postupují podle plánu. Očekáváme, že fáze provádění bude dokončena včas a že také konečná zpráva bude vypracována včas tak eh, jak má být. Chci ještě říci, že také eh, zpráva z průběhu pilotního projektu byla vypracována včas a obsahuje některé zajímavé informace o technologiích, které eh, jsou zahrnuty v projektu Smart Borders a očekáváme, že to bude všechno probíhat podle časového harmonogramu. Teď se podívejme na ty jednotlivé eh, členské státy. 11 členských států podporuje pilotní projekt a je tady 17 eh, různých eh, hraničních přechodů. Vidíme to na tomto diapozitivu a Eh, mnoho, většina práce na vzdušných hranicích, ještě ve frankfurtském hranici, ale také na Charles de Gaulle v Paříži, se již ukončuje, ještě tento měsíc to bude vše dokončeno. Eh, pokud je o pozemní hranice, tak tady probíhají testy na několika hraničních přechodech. Vše už také je ve velmi pokročilé fázi a máme již řadu e, výsledků a informací. Také předpokládáme, že bude vše ukončeno včas. A dále, pokud je o námořní hranice, tady jsou také některé otázky využití technologií e, v ještě otevřené otázky jsou u e, vlaků a u cestování osobním vozidlem. Tady se podívejme na eh, stav eh, testů. Toto je informace z konce srpna. A teď v polovině září mohu říci, že už jsou ta čísla dokončených eh, testů vyšší, už je to os, přes 80%, tak věříme, že vše bude dokončeno včas. Výsledky, i když jsou předběžné, již nyní ukazují některé velice zajímavé fakty. V zprávě, která byla předložena v polovině července v průběhu celého pilotního projektu, jsou některá konstatování o možnosti dopadů technologií použitých eh, na hraničních přechodech. Především bych chtěl zdůraznit, že je tady eh, dopad eh, nových technologií, nových postupů eh, překračování hranice a práce pohraničníků. Podle těch údajů, které byly v polovině období naschromážděny, tak pohraničníci, kteří se podíleli na testu v různých hraničních přechodech, Eh, předkládají pozitivní eh, zkušenosti s použitím nových technologií. Další důležité konstatování, které bude dále zpracováno ještě ve konečné závěrečné zprávě, je otázka spolehlivosti eh, biometrických identifikačních postupů a účinnost celého procesu. Předběžné údaje ukazují, že Eh, otisky prstů, eh, identifikace podle tváře nebo kombinace obojího vyžadují jen málo eh, času navíc pro celý proces překročení hranice a přitom zajišťují velice dobrou úroveň spolehlivosti a mají velmi pozitivní dopad na eh, jak zkušenosti pohraničníků, tak i zkušenosti cestujících. To bude ještě dále zpracováno, jakmile budeme mít k dispozici všechny údaje a budeme také formulovat určitá doporučení a závěry v konečné zprávě. Skutečná hodnota pilotního projektu není jenom najít nejlepší odpověď na konkrétní otázky, ale také podívat se na oblasti, kde by mohly být určité problémy pro naplnění cíle eh, mechanismu Smart Borders. Tady máme první eh, poučení, které můžeme vyvodit eh, z předběžné zprávy. Především pro agenturu je jasné, že určité postupy na hranicích a některé určité kase, jako například otázka odebírání otisků prstů v jedoucím Eh, vlaku nebo eh, identifikace podle duhovky. Eh, tady moderní technologie dnes možná ještě nejsou dostatečně vyspělé, aby toto všecko umožnili a podpořili. V závěrečné zprávě chceme také zdůraznit takovéto Eh, poznatky a uvést určité pokyny, jaké technologie je třeba podpořit a jaká účinná řešení je třeba vyvinout pro budoucí kontrolu na hranicích. Já se nechci pouštět do odborných aspektů. Předběžná zpráva již sama o sobě je celkem podrobný dokument. A chci je naznačit další fáze. Jak už jsem řekl, prováděcí fáze bude dokončena eh, koncem září. Práce na desk studies, které budou zkoumat některé další aspekty pilotního projektu, budou dokončeny v polovině října. Eh, Již nyní jsou ve velmi pokročilé fázi. A to výsledek bude také začleněn do závěrečné zprávy. A souběžně s tím agentura pracuje na Eh, závěrečné zprávě o pilotním projektu, který bude jistě eh, k dispozici včas koncem listopadu. A věříme, že tam budou některé velmi užitečné eh, závěry, některá velmi do, užitečná doporučení o práci na hranicích a bude to také dobrý příspěvek po budoucí rozhodování a budoucí kontrolu na hranicích. Děkuji vám za pozornost a velmi rád samozřejmě odpovím na vaše otázky. Ano, děkuji za tuto prezentaci. Smart Borders Report. Máme tady dva zpravodaje, paní Fajon a pan Jazdemera. Paní Fajon, druhá zpravodajka. tady nemůže být a nahrazuje ji tady paní kolegyně, takže dávám slovo paní Gazdomera. Gracias, Antes de... Děkuji, paní předsedkyně. A než začnu hovořit o tom zhodnocení eh, předběžné zprávy, která již byla dána k dispozici panem Eh, ředitelem, chci vyjádřit takový určitý problém eh, z mé strany i ze strany pana Fajona, protože si myslím, že ze strany komise je to nedobrý postup, protože opět vlastně eh, to tady ohrožuje celkový rámec meziinstitucionální spolupráce. Bohužel, bohužel k tomu došlo již vícekrát. A E, vlastně to ohrožuje to nejpodstatnější, což je úloha e, Evropského parlamentu jakožto spolu legislatora. 26. E, června to všecko samozřejmě víme jen neoficiálně, ale jsou to spolehlivé data. 26. června komise předložila na zasedání eh, pracovní skupiny pro hranice v radě dokument, který se jmenuje No, no, no Paper, Non-Paper kde se studuje možnost eh, rychlého systému pro eh, všechny fáze a který doplňuje nebo dokonce nahrazuje program RTP, což je zpráva, která eh, byla zpracována paní Fajon. Já teď nebudu rozebírat všechny aspekty, protože nikdo nám oficiálně eh, nepředložil tento non-paper. A chci jenom říci, že tento dopad by měl obrovský dopad eh, na otázku hranic, zprávy hranic. Jakožto spolu s já žádám, eh, obě instituce by měly být eh, na eh, stejné úrovni a měly by dostávat stejné informace. Pouze takovým způsobem konstruktivní spoluprací můžeme postupovat před na legislativním balíčku, který je tak složilý, složitý, jako je Smart Borders, inteligentní hranice. A teď už se dostávám přímo ke zprávě pana ředitele. Harkova. Ano, děkuji, pane řediteli, za vaše informace a chci říci, že je to velice dobrá práce, bezchybná práce. Inf- docháváme tady um, pravidelné informace na příštím zasedání výboru Libe bych chtěl ještě hovořit o návštěvě, kterou jsme v červnu eh, eh, realizovali ve Finsku na jednom tom hraničním přechodu a která byla nesmírně eh, užitečná. A chci také poděkovat finským úřadům, ale také orgánům vaší agentury a také děkuji pracovníkům sekretariátu. Eh, z hlediska těch údajů, které tady byly předloženy, chci tady zatím jen opatrně eh, vyjádřit některé závěry, protože je třeba především počkat na závěrečnou zprávu. Myslím, že jsme na dobré cestě a myslím, že lze tvrdit, že eh, systém Smart Borders je technicky možný, proveditelný. Zpráva je velmi obsáhlá, má 80 stránek a první výsledky testů jsou tam jasně uvedeny, zejména pokud jde o otisky Eh, prstů, ale také o rozpoznání tváře, eh, v, mm, ale další také údaje, které se týkají eh, průchodu. A také další aspekty v systému VIS. Aby bylo možné doporučit určité postupy do budoucích legislativních nástrojů, tady musíme ještě ovšem počkat na závěrečné Ehm, závěrečnou zprávu a na konečné hodnocení, které bude k dispozici eh, v listopadu. Tam uvidíme, jaká je míra úspěšnosti a jak se svědčují všechny postupy. Zatím můžeme říci, že je dobré zdůraznit, jak velmi spokojení s celým systémem jsou samotní cestující, ale také spokojení jsou i pracovníci na hranicích a je tady možnost použít různé techniky aby bylo možné urychlit eh, celý proces, aniž by to představovalo nepříjemnosti pro cestující. Nezapomínejme, že vlastně to je hlavním cílem eh, proto je také tato studie realizována. Eh, zjistit, jakým nejlepším způsobem to takovéto postupy uplatnit to je cíl, který je kompatibilní i s dalšími sekundárními ehm, eh, cíly, jako je například bezpečnost a přístup k informacím. To eh, rychlost a soustředění údajů, to samozřejmě jde také ruku v ruce s hlavním cílem a také interoperabilita eh, operabilita s dalšími systémy. Z tohoto hlediska, pane Garkové, bych chtěl předložit několik otázek. Eh, týká se to čtyř oblastí, já vám je mohu rychle a stručně říci a prosím o odpověď. Za prvé, jaké jsou hlavní důvody pro eh, určité eh, problémy? Byl bych rád, kdybyste nám k tomu něco řekl. Za druhé, jaké jsou důvody a příležitosti, kdy selhala um, pasivní identifikace nebo autentifikace. A za třetí, pokud je o biometrické aspekty, první výsledky eh, tady ukazují, zda je lepší kombinovat například otisky prstů a eh, rozpoznání tváře či duhovky. Je to možné již vyvodit z těch eh, výsledků a konečně za čtvrté závěrečná fáze pilotního projektu e, vyprší v listopadu. V listopadu nám dáte závěrečnou, fa, závěrečnou zprávu. A tam bude možné e, buď e, celý legislativní projekt zpracovat včas, nebo ho případně odložit. Já vám zatím děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní je na řadě paní Zipl, která zastupuje paní Fajon. Děkuji vám. Bohužel naše zpravodajka eh, dnes tu s námi nemůže být. Já se jejím jménem soustředím na eh, několik klíčových bodů. Ta zpráva eh, v současnosti vypadá spíše jako předběžná Eh, a v podstatě žádné závěry z ní nelze vyvodit. A ty výsledky eh, jsou pouze zlomkem výsledků očekávaných. Tyto předběžné závěry nepokrývají všechny eh, různé možnosti a pouze omezená data o testech, což zpravodajům příliš nepomáhá v jejich práci. Zejména paní Fajon by velice ráda věděla, Jaké konkrétně jsou zkušenosti cestujících, kteří se účastnili testování? Také různé technické možnosti eh, pro různé technické eh, výsledky. A je také zajímavé, že k, k, u u bran eh, ABC nebyla, kritériu, nebyla kritéria splněna v Lisabonu, ale není jasné, eh, jaký dopad by to mohlo mít. Eh, bylo zjištěno značné množství nedostatků při využívání kiosků, což je preferovaná možnost komise a je možná obtížné překonat obtíže spojené s uživatelskou přívětivostí a dalších aspektů, tak jak je to zmíněno v průběžné zprávě. Nicméně paní Fajon se těší na další spolupráci s komisí a u Líza a také se spravodajem. A chtěla bych dodat ještě jednu osobní otázku. Ten pilotní projekt je skoro hotový. Tak proč eh, dnes neznáme žádná konkrétní doporučení, která by z té zprávy vzešla. Mohl byste nám říci, eh, jaká částka byla vynaložena na tento pilotní projekt? Děkuji. Tak než dáme prostor odpovědím, ještě paní Verža žádá o slovo. Prosím. Oui, merci. Ano, děkuji. Nejprve chci říct, že souhlasím s tím, co řekl pan Dias ohledně respektování práv parlamentu. Už tak jsme dost trpěli, opakuji, trpěli jsme E, v otázce pilotního projektu a tady jsme teda opravdu trochu překvapeni, když vidíme, že jsou tady nějaké protiprojekty, které tady cirkulují. E, naštěstí naši zpravodajové mají možnosti se nepřímo určité věci dozvědět. Mi to nepřipadá tak úplně normální a je zapotřebí v tomto směru e, lépe uplatňovat ustanovení Lisabonské smlouvy při respektování práv eh, parlamentu. A to žádám komisi, aby činila, protože jinde jí to jde velmi dobře. Takže nechci spochybňovat práci, eh, kterou Liza v tomto směru eh, učinila, ale zůstávám skeptická ohledně za důsledku této zprávy o pilotním projektu, protože i když tady e, bylo e, učiněno e, řada pokusů 17, na 17 místech, tak mi to nepřipadá postačující vzhledem k délce toho projektu a také mi nepřipadá dostatečné, když se zabýváme pouze technickými aspekty věci, zatímco problém jako takový má i další aspekty než jen technické. Takže samozřejmě, pokud jsem tomu dobře rozuměla, eh, eh, eh, tu oční dohovku už jako, fakt, jako nástroj nechcete využívat a v tomto směru souhlasím. Já si nemyslím, že tento systém je dostatečně efektivní, ale ono to ještě ukáže, ta technická studie. Tady se připojuji k tomu, co říkají eh, ti, kteří mají na starosti ochranu osobních údajů. Tento návrh je, tento projekt je prostě příliš nákladný a příliš zasahuje do osobnostních práv eh, občanů. Možná, že to je moje vidění věcí, ale domnívám se, že tady existují i určité rozpory. Teď jsme eh, v období, kdy slyšíme neustále ze všech stran o nedostatku eh, finančních zdrojů a tady je to zvláštní, ale nic takového neslyšíme, přitom ten projekt neprokazuje efektivitu a jeho e, náklady e, představují 20 miliard eur. Takže se mi zdá, že tak trošku jsou věci postavené na hlavu. E, možná, že bychom ty peníze mohli využít na záchranu lidských životů na moři, mimo jiné. A chtěla bych ještě vědět, jaký je dopad tohoto nového projektu Eh, Safe Sky for Roy vzhledem k tomu pilotnímu projektu. Eh, má to stále ještě určitý svůj eh, předem daný smysl, když se cíle mění a zároveň chci vědět, jak je to s tím přístupem, zdali, by ten, zdali ten test je také, zdali tento přístup je také integrován do testu, který chcete provádět a zdali se chystáte v tomto směru ještě informovat dál Evropský parlament. Děkuji a nyní paní Wikström. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Toto je otázka, kterou sledujeme už poměrně dlouhou dobu. A já v žádném případě nespochybňuji dobré úmysly tohoto projektu, ale máme obavy ohledně obrovského utrácení. Jsou to opravdu peníze dobře utracené v dnešní Evropské unii? Chtěla bych připomenout a zopakovat to, co právě řekl pan Diaz Demera, náš zpravodaj. A vím, že stejný názor má i Tanja Fajon. Tohle v podstatě není užitečné ani pro spoluspravodaje a díky bohu, že je máme, Díky bohu, že paní Fajon a pan Diaz Demera jsou velice dobrý tým, který velmi zohledňuje názory nás stínových zpravodajů. Nicméně, Já bych chtěla říci, že tady vidíme špatný příklad mezi institucionální spolupráce. Velice špatný příklad spolupráce. Tady vůbec se nezdílely informace patřičným způsobem. Informace unikaly, někdo je někde zachytil. To opravdu posiluje ten začarovaný kruh nedůvěry mezi institucemi. S tím se musí něco udělat, musíme se od toho přiučit. Takže chtěla bych říci ještě jednou. Nemyslím si, že někdo v tomto sále by spochybňoval dobré úmysly, ale vy si z toho musíte vzít to ponaučení a komise si z toho musí vzít to ponaučení, že my už to nehodláme strpět. My potřebujeme, aby Evropský parlament dostával informace, zejména aby je dostávali spolu zpravodajové a to transparentně a otevřeně. Protože není možné, aby se spoléhali na informace, které od někud unikly, nebo které náhodou někdo předal z druhé ruky. To je zkrátka nepřijatelné. Takže proto máme obavy, jak jistě chápete, a otázek, které bych chtěla položit, je ještě mnohem více, ale prozatím se spokojím s tím, že máte dobré úmysly toho mám radost, ale prosím, vezměte si k srdci to, co vám říkám. Děkuji. A nyní je čas na odpovědi. Pan Garkov. Děkuji, paní předsedající. Eh, já chápu váš zájem na práci EULISA eh, e a eh, pokusím se odpovědět na otázky v tom pořadí, v jakém zazněly. Nejprve pan Diaz de Mera. Děkuji velice za to, že oceňujete práci naší agentury. Můžu ujistit vás, paní Fajony, celý výbor Libe, že se snažíme ze všech sil plnit výsledky včas a naplňovat účel, kvůli kterému jsme byli založeni. Některé testy eh, dopadly špatně. Z, z jakých důvodů zněla otázka? Já si nemyslím, že některé ty testy by dopadly špatně, že by selhaly. Realita je ale taková, že některé ty testy byly velmi specifické a museli využívat existující technologii eh, k účelům, pro které nebyla navržena. A v některých konkrétních případech si uvědomuji, že Nové technologie jsou široce oceňovány eh, a akceptovány, ale eh, Chtěl bych také zdůraznit, že tady hovoříme o průběžné zprávě. Eh, nám se podařilo nazbírat všechna nutná testovací data. A proto nyní v té průběžné zprávě to vypadá, že některé testy jsou neúspěšné nebo že selhaly, ale tak tomu přesně není. Já raději budu vyvozovat takové závěry až z konečné zprávy, kde budou se sbírána všechna data a kde budou analyzovaná. A tehdy bude čas na spolehlivé závěry ohledně proveditelnosti nebo neprůchodnosti některých testů. Měl bych také zmínit to, že v mnoha případech Agentura úzce spolupracovala se zástupci průmyslového sektoru, e, tedy s výrobci biometrických přístrojů a tak dále. A e, jak už jsem řekl během své prezentace, ne ve všech případech ta dostupná technologie byla e, dobře uspůsobená k těm testům. Proto ty výsledky nevypadají příliš přesvědčivě, ale zase říkám, jsou to průběžné výsledky založené na vzorku, ne na celkovém objemu dat nazbíraných. Takže, jak říkám, až bude k dispozici konečná zpráva, z té se bude dát vyvozovat zda ten či onen přístup je průchodný, nebo ta či ona technologie je proveditelná. Pokud některé ty testy nebudou úspěšné, tak i to tam bude přiznáno. Jaká je nejlepší kombinace eh, biometrických identifikátorů? Zase máme předběžnou zprávu a jak už jsem říkal, eh, některé ty testy už nyní ukazují, že určité kombinace eh, fungují nesnad lépe než jiné, ale jsou rychlejší a tím usnadňují proces. Zase v, za, v závěrečné zprávě budeme muset vydat doporučení pro určitá rozhodnutí tedy, tedy eh, vlastně čeho budou inteligentní hranice muset dosáhnout a jaké kombinace proto fungují lépe než jiné. Ale dnes je ještě příliš brzy na jakékoliv závěry ohledně toho, jaké jsou nejlepší eh, možné identifikátory. Eh, naše agentura pracuje a velice tvrdě pracuje na tom, aby závěrečnou zprávu odevzdala včas a pevně věříme, že ji odevzdáme včas, tedy na začátku listopadu. E, jakmile bude k dispozici, tak samozřejmě velice rádi vám poskytneme další informace na základě našich zkušeností ohledně balíčku inteligentních hranic. Protože ten pilotní projekt byl opravdu poměrně široký a v některých oblastech unikátní. Pokud jde o poznámky jménem paní Fajon, tak já chápu všechny její obavy, zejména obavy ohledně eh, investic které plynuly do této iniciativy a které dále poplynou, až tato iniciativa budou, bude implementována. Tak zase já pevně věřím, že závěrečná zpráva poskytne jasné pokyny a e, jasné odpovědi ohledně schopnosti aktuálně testovaných technologií plnit e, e, cíle inteligentních hranic, tedy lepší, lepší zkušenosti cestujících a efektivnější systém řízení hranic. Pokud jde o rozpočet, tak celkový rozpočet podle delegační dohody mezi Evropskou komisí a naší agenturou je 3,5 milionů euro. Nicméně je zapotřebí zdůraznit, že ne celá tato částka byla využita, protože agentura se snaží optimalizovat, co to jen jde v oblasti výdajů zejména proto, že už na začátku, když jsme začali diskutovat s Evropskou komisí a členskými státy, bylo jasné, že pohledy na to, co by ten pilotní projekt měl zahrnovat, značně převyšují to, čeho my jsme schopni s tím časem a penězmi, které jsme dostali. Takže sou, současné výdaje, eh, eh, říkám to jen tak z hlavy, neznám přesná čísla, ale eh, skutečné výdaje činí zhruba 2,3 miliardy miliony euro, což vlastně zahrnuje jak náklady členských států, tak agentury. Samozřejmě v závěrečné zprávě rádi zveřejníme veškeré detaily ohledně celkových nákladů na pilotní projekt. Co se týče otázky, zdali ten nový návrh, který komise eh, chce eh, ještě zablovat. Eh, tak odpověď je ne. Když se hovořilo o rozsahu tohoto pilotního projektu, tak eh, jsme tam prostě začlenili úplně všechno, co se tehdy vnímalo jako důležité na základě i konzultací s Radou a Evropským parlamentem. Takže pokud by to mělo být eh, teď nově koncipováno, tak je to třeba učinit odděleně, protože součástí pilotního projektu to není. A my eh, také dobře chápeme určité obavy a zároveň jsem přesvědčen, že závěrečná zpráva bude obsahovat i některé důležité odpovědi, včetně eh, efektivity a vyváženosti eh, při implementaci celého projektu Smart Borders předsedkyně, takže eh, v tomto směru bychom tedy měli čekat až do konce listopadu. No tam pak bude předložena ta závěrečná zpráva, ano. Předsedkyně, chtěl bych, chtěla bych požádat pana Rosenberga z Evropské komise, aby nám podal aktualizovanou informaci o nových legislativních návrzích. Prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně, dobré odpoledne všem. Dovolte, abych nejprve také vyjádřil jménem Evropské komise, že jsme velmi spokojeni se způsobem, jak EULISA implementuje ten pilotní projekt. Myslíme si, že se to celé odehrává velice eh, profesionálně a velmi včasně koordinovaným způsobem. Výsledky, které máme k dispozici, jsou předávány velice koordinovaným způsobem a užitečně, takže už je to velmi užitečné i teď. Některé eh, z těch předběžných závěrů, jak se o nich se zmínil pan eh, Krupel, nám opravdu pomáhají, abychom eh, nadále pod kračovali v té e, rozpravě, jak u nás v komisi, tak zde, tak v radě s členskými státy. E, chcete vědět, jakým způsobem e, teď v tom procesu pokračujeme. Od té doby, co jsme hovořili o tzv. smart borders, chytrých hranicích zde v parlamentu, tak to bylo 9 června na plenárním zasedání Evropského parlamentu, kdy komisař Pelos hovořil o cílech revidovaného e, návrhu a o jednotlivých prvcích, které Evropská komise hodnotí při přípravě nového návrhu. A říkal, že e, ten návrh bude předložen počátkem roku 2016 kolegislativcům jak víte, eh, tak vlastně v tuto chvíli, kdy my tady hovoříme, ministři vnitra diskutují o reakcích na eh, tom, eh, na to, čemu se říká migrační krize. A součástí té odpovědi je také Eh, určitý návrh řízení situace na vnějších eh, hranicích Unie, který by měl být předložen do konce letošního roku 2015. Takže my se tady zabýváme eh, či tady jde prostě o určitý soubor návrhu závěrů, které se brzy mohou stát závěry pro ministry vnitra a které budou tedy předloženy do konce roku 2015. Eh, tento balíček bude také obsahovat eh, i návrh ohledně chytrých hranic, smart borders. Nejprve musíme eh, vidět, jestli to bude potvrzeno a za druhé, jak to bude fungovat na té praktické úrovni. Jde o to, co tedy E, bude moci být učiněno i vzhledem k té testovací fázi e, Líza, ale je možné, že budeme muset zrychlit prezentaci návrhu Smart Borders a je možné, že budou muset být k dispozici tyto závěry dřív než do konce letošního roku, či na konci letošního roku. Takže to je posun oproti situaci v červnu, kdy se hovořilo o roku 2016. Ohledně načasování těchto návrhů, vy jste viděli určitou cestovní mapu toho, eh, té studie o dopadech, tak jak byla zveřejněna v červnu a byla předložena k opřipomínkování a viděli jste, že ty návrhy se soustředí, či e, studie o dopadech se soustředí na několik otázek. Nejprve architektura systému, za druhé biometrické údaje, které budou využívány a dnes už jsem tady zaslechli určité věci, které představují e, e, in, in, určité možnosti. Takže snímání bude pravděpodobně e, příliš nákladné. Snímání otisků prsků bude muset jít pro, e, cestou něčeho odlehčenějšího. A pak je tady ještě e, lehčí verze a E, Je tady teda tato druhá možnost, takzvaná web-based application a možnost bez RTP, ale pouze dejme tomu, eh, určité facilitační zařízení jako samoobslužné kiosky, to je další eh, možnost eh, v tomto směru. Ty procesní facilitátory, ty by se měly ještě prodiskutovat i zde v Evropském parlamentu nás také zajímá takováto možnost prodiskutovat eh, tuto záležitost s vámi v parlamentu. Ale k tomuto specifickému eh, tématu, k této možnosti, která by mohla figurovat eh, v tom návrhu, tak je pravdou, že E, Rada nás požádala prostřednictvím své pracovní skupiny, abychom tu třetí e, možnost, třetí variantu ještě e, více vysvětlili. My jsme to v červnu učinili a na základě toho poměrně krátkého jednání jsme připravili neoficiální dokument, který byl v srpnu potom prodiskutován s členskými státy a následně minulý čtvrtek znovu bude také pro vaší e, dispozici. Ten non-paper je skutečně tím, čím je, to znamená, je to neoficiální dokument, který vysvětluje určitou tu třetí variantu a bude dále rozpracován e, tak, jak budeme tedy rozpracovávat své návrhy. Takže Eh, facilitace té třetí a čtvrté eh, kapitoly. Tady jde o, eh, to, o tu dobu, po kterou budou uchovávány údaje. A pátá, pátý bod je tedy otázka těch, kteří budou disponovat se systémem. A toto je asi stručně a v kostce co jsem k tomu chtěl říct. Pak ještě spustíme veřejné jsme spustili veřejnou konzultaci 29. července, bude končit až s koncem měsíce října. Požádali jsme delegace Evropské unie v cizině, aby toto trošičku eh, zpropagovali aby to prostě všechny zúčastněné strany věděly, aby to věděly rovněž vlády třetích zemí a e, cítili, že mají možnost e, na ty otázky, které jsme v rámci konzultací sformulovali, odpovědět. Také jsme požádali agenturu, aby e, tímto způsobem obeslala své partnery, Rovněž vedení EULISA bylo požádáno, aby se na to podívalo a aby to také eh, propagovalo. To znamená, všichni, kteří mají tak či onak zájem na tomto tématu, by měli mít možnost reagovat podrobně na otázky, které v té konzultaci jsou sformulovány. Úplně na závěr bych možná ještě řekl, že jsme měli několik takových cílených schůzek s různými skupinami zúčastněných stran, například s dopravci, leteckými dopravci, námořními dopravci, představiteli občanské společnosti, měli jsme také eh, jednání s s orgány eh, prosazujícími právo, eh, s agenturami eh, bdícími na dodržování lidských práv a v následujících měsících budeme ještě dále tyto věci prohlubovat. Tohle všechno bude pokračovat a my, jak jsem řekl, potřebujeme mít prostě maximální informaci a a maximální studii o dopadech, abychom tím mohli podepřít tu naší poměrně komplexní strukturu e, celého tohoto projektu. A chceme e, si tyto věci také v klidu prodebatovat s vámi. Takže asi tolik děkuji za pozornost. Předsedkyně, děkuji za ta vysvětlení. Pan Diez Demeral. Chcete si ještě vzít slovo, prosím? Jenom velice stručně, paní předsedkyně. 70 dní uplynulo od 26. a dnes ze strany Rosenberka je tady přiznáno, že existuje takový dokument. Já bych chtěl informovat, že pan Moraes i já jsme napsali dopis, kde protestujeme e, v tom duchu, o kterém jsem hovořil předtím. V každém případě e, je dobré, nebo bylo by bývalo dobré, kdyby oba zpravodajové byli informováni co nejdříve po tom 26. červnu a ne, aby se dozvídali velmi neoficiálně o tom, že vůbec nějaký eh, neoficiální dokument existuje. To je vše z mé strany. Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem za účast na této rozpravě. A samozřejmě děkuji také agentuře EU Lisa. Paní Zipl, prosím. Jenom velice krátce. Já zcela souhlasím s tím, že pokud jedna instituce dostane nějakou informaci, tak my bychom měli tu informaci dostat taky. Pokud jde o ten dopis, tak myslím, že náš předseda má poslat dopis, bude to zítra na pořadu jednání, protože proběhne schůze koordinátorů a myslím si, že s tím nebude žádný problém. Myslím si, že všechny politické frakce souhlasí s tím, aby ten dopis byl poslán co nejrychleji. Dobře, děkuji. Děkuji vám za dnešní schůzi, tím se dostáváme k jejímu konci o něco dříve. A prosím, eh, nezapomeňte si zítra vzít hlasovací karty, protože budeme hlasovat. Ještě jednou vám děkuji.